jehož do značné míry určila tato sněmovna a proto je to první eh, debata eh, přednášená před, tímto předsedou komise po evropských volbách. Zřídka kdy bývá nějaký projev očekáván s takovým napětím v naší sněmovně a já si myslím, že dnes budeme eh, společně hrdin na to, že tato první zpráva o stavu Unie bude přednesena předsedou, který byl eh, zvon eh, postupem, eh, díky němuž poprvé je Unie demokratičtější. Docela jistě v současné době stojíme před epochální výzvou při zvládnutí uprchlické krize a při zvládání hospodářské krize v některých členských zemích počet eh, válečných konfliktů, eh, eh, které zuří za našimi dveřmi, ke kterým k jejich řešení musíme přispívat, je také vysoký. Zpráva o stavu Unie se také musí zabývat vztahy mezi komisí a parlamentem. Nicméně eh, nyní ta hodin, je hodina, eh, kdy mohou eh, orgány Unie ukázat, že jsou připravené pustit se do výzev ve společném úsilí. Jean-Claude Juncker dnes ráno poprvé v této funkci přednese zprávu o stavu Unie. Pane předsedo Junckere, nyní vám dávám slovo byste nám představil návrhy, eh, které máte pro Evropskou unii zde v Evropském parlamentu v Domu Evropské demokracie. Máte slovo. Vážený eh, pane předsedo, eh, pane předsedo rady, dámy a pánové eh, poslanci. Je příjemnou povinností, a nejenom povinností, ale i potěšením, co by eh, předsedy Evropské komise poprvé ve svém životě zde v Evropské eh, parlamentu přednést projev o stavu Unie. Jako lucemburský premiér jsem často, myslím 20krát, přednášel eh, projev ke eh, stavu národa. A vždycky mi po eh, tom projevu říkali, že byl dobrý, pokud jde o vyznění, o retoriku. Obsahově se názory lišily, ale že to bylo příliš dlouhé. A, a přesně to se může stát i dnes v této sněmovně. Já jsem si toto eh, nemohl připravit eh, z důvodu, eh, které některé říct vás znáte úplně normálním způsobem, ale každopádně se budu snažit dovést tento projev k zdárnému konci. Dnes jej pronáším v na, na základě rámcové dohody o vztazích mezi eh, komisí a parlamentem. Eh, tato dohoda stanoví, že předseda Evropské komise eh, v první polovině září musí se postavit parlamentu a podat výčet toho, co se v minulém roce dělalo, dokončilo, na čem se pracovalo a co eh, se bude dít eh, v nadcházejících měsících. Jde o priority pro eh, budoucí působení Evropské komise a také částečně Evropské unie. A k tomuto účelu jsem předsedovým Evropského parlamentu Martinu Šulcovi a lucemburskému premiérovi, co by eh, zástupci eh, předsedající země eh, předložil písemně dokument o našich prioritách a doprovodil ho představením rozpracování deseti priorit, které stojí před komisí. Já se nebudu snažit dnes se dotknout všech těchto otázek. Rád bych vás eh, odkázal, je to nezdvořilé, ale nezbytné, na eh, písemné podklady, eh, které komise prostřednictvím místo předsedy Timmermanse dala k dispozici a také bych vás odkázal na příslušnou výměnu dopisu, eh, která se pokouší eh, vysvětlit tyto dokumenty. Já jsem první předseda Evropské komise, který eh, nebyl zvolen nepřímo, ale přímo prostřednictvím voleb a schválen Evropským parlamentem do svého úřadu. Od samého začátku i tady při svém Eh, inauguračním projevu 14. července minulého roku v Evropském parlamentu eh, jsem eh, zdůrazňoval, že komise, které budu předsedat, bude politická komise a předseda této komise tedy na základě demokratické procedury při svém jmenování bude také demokratický, eh, tedy eh, politický eh, předseda. Myslím tím politický v tom vznešeném slova smyslu. Jsme politikové, nezabýváme se politikařením. To je takový francouzský výraz, ale já bych chtěl zdůraznit, že my všichni jsme politici. Když říkám a, eh, politici, a, eh, tak a, eh, to neznamená, že bychom chtěli všechno politizovat, ale a, chci tím vyjádřit, že jsem pevně přesvědčen, že není nyní doba na to, čemu se říká business as usual, na běžný provoz. Na to bych vás chtěl upozornil. Opravdu eh, dávejte pozor na to, jak často eh, zmiňuji eh, slovo sociální. Mé srdce je plné sociálního. Často budu hovořit o rozpočtu, financích a, a politice. To často bývá v takových eh, prázdných projevech, ale eh, teď nastala eh, doba upřímnosti v Evropě a proto tento projev se bude týkat velkých, otevřených, masivních, obrovských otázek, s nimiž je Evropa konfrontována a na to se chci teď soustředit. Naše Evropská unie i když eh, nemám sklony k eh, pesimismu, se nenachází v dobrém stavu. Nedává smysl, aby vám eh, předseda komise vám i jako zástupců evropské demokracie, zástupcům evropských národů maloval na růžovo situaci. Evropská unie tedy není v dobrém stavu. V Evropské unii chybí Evropa. A, a v Evropské unii chybí unie, jednota. Das müssen wir ändern. To bychom chtěli změnit. A musíme to změnit teď. Společně eh, musíme napnout eh, síly. To nám přikazuje eh, mandát od evropských voličů, přikazuje nám to také pověření, které jsem v tomto mandátu, k tomuto mandátu dostal od eh, této sněmovny. Dobrá. Nevím, eh, proč se, eh, proč nervózňujete, když se hovoří o Evropské unii? Můžete mě přerušovat občas. Ale pokaždé vám a nebudu reagovat na to, co říkáte protože to, co říkáte, je bezcené. Mr. President, uh, ladies and gentlemen, whatever work... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Ať už říkají pracovní programy a cokoliv, dnes hlavní prioritou je a musí být řešení uprchlické krize. Od počátku roku téměř 500 tisíc lidí se vydalo na cestu do Evropy a velká většina z nich prchá ze Sýrie před hrůzami islámského státu v Libii anebo před diktátorským režimem v Eritreji. Nejpostiženější eh, státy jsou Řecko s více než 200 tisíci uprchlíky, Maďarsko, eh, kde jich je zhruba 150 tisíc a Itálie zhruba 120 tisíc uprchlíků. A ta čísla jsou působivá. Pro některá, eh, některé jsou děsivá, ale teď není na čase mít strach. Je třeba jednat rozhodně a koordinovaně v Evropské unii, v jednotlivých členských státech a v příslušných orgánech. První a nejdůležitější věc je otázka lidství a lidské důstojnosti. A pro Evropu je to také otázka historické spravedlnosti. We Europeans. My všichni jsme tady Evropané. Beru na vědomí, že vy si myslíte, že nejste Evropani. Dobře, řekl jste to dobře, není to Příliš hezké, ale budeš. Takže teď není na čase se bát, je na čase být lidský a zajistit lidskou důstojnost. Říkal jsem, že my všichni jsme Evropané před tím přerušením. My všichni si musíme uvědomit, že Evropa je světa dílem, kde téměř eh, každý ve své době byl uprchlíkem. Naše společná historie je poznamenána miliony Evropanů, kteří prchali kvůli náboženskému politickému pronásledování, kvůli válkám, kvůli diktátorským režimům, kvůli útlaku. Připomínám Francii v 17. století, eh, Židy, eh, Romy, řadu dalších, kteří prchali z Německa a dalších zemích během nacistického režimu ve 30. a 40. letech minulého století. Španělští republikáni, kteří prchali do uprchlických táborů v Jižní Francii na konci eh, války ve 30. letech, poté co republikáni prohráli v občanské válce. Maďarští revolucionáři, kteří prchali do eh, Rakouska a dalších zemí Evropy po povstání po povstání proti komunistickému režimu a následnému útlaku v roce 56 ze strany eh, sovětských vojsk. Češi, Slováci, kteří hledali exil v jiných zemích, včetně mé země, po eh, potlačení Pražského jara v roce 1968. Stovky, stovky tisíců byli nuceni odejít ze svých domovů během jugoslávských chválek a po nich. To bylo na konci minulého století. To nejsou žádné stovky let zpátky. Je to poslední desetiletí 20. století. Zapomněli jsme na to snad? Připomínám, že je více McDonaldů ve Spojených státech než v celém Skotsku je důvod, proč je tolik O'Neillů a Murphyů ve Spojených státech, proč jich je tam mnohem více než v Irsku. Zapomněli jsme, že 20 milionů lidí eh, s polskými předky žije mimo Polsko kvůli ekonomické migraci která byla vynucená často bolestnou polskou historií. Zapomněli jsme, že po té devastaci způsobené druhou světovou válkou 60 milionů lidí bylo v Evropě uprchlíky. To byl výsledek eh, této děsivé evropské zkušenosti v roce 1951 vznikla Ženevská konvence o ochraně uprchlíků, která právě má chránit ti, ty, kteří se snažili prchat před válkou a totalitním útlakem. My, Evropané, bychom měli vědět, proč je tolik důležité zaručit základní právo na azyl. To je jedno z nejdůležitějších mezinárodních a evropských práv a hodnot a to nesmíme zapomínat. I've said in this house and elsewhere Řekl jsem v tomto parlamentu a i na jiných místech, že často jsme eh, příliš hrdí na evropské dědictví, evropské projekty. Přes naše slabiny, slabiny, které my vnímáme, přitom Evropa je dnes celosvětově vnímána jako místo, kam je možné se uchylit a hledat azyl. My jsme dnes místem naděje, přístavem stability v očích mnoha mužů a žen. A musím tady říci, že na to můžeme být hrdí a toho bychom se neměli bát. Dámy a pánové, dnešní Evropa i přes mnoha mnohé rozdíly mezi členskými státy, je zdaleka nejbohatším místem a nejstabilnějším kontinentem na světě. Ti, kteří kritizují Evropu, evropskou integraci, Evropskou unii, musí připustit, že toto je místo míru a místo, kde vládne stabilita. A na to bychom měli být hrdí. Máme prostředky, jak pomoci lidem, kteří prchají před válkou, hrůzami, útlakem. Vím, že mnozí řeknou, ano, to je všechno hezké, ale nemůžeme přejmout každého. To je pravda. Je pravda, že Evropa nemůže eh, přejmout eh, všechny eh, chudé a nešťastné světa, ale musíme se na to dívat v určité perspektivě. Určitě je tady bezprecedentní a vysoký počet uprchlíků, kteří dnes přicházejí do Evropy. Nicméně oni stále představují jen 0,11 celkového počtu obyvatel v Evropské unii. Například v Libanonu uprchlíci představují 25 celkového počtu obyvatel a to je přitom země, která má jenom jednu pětinu bohatství, které máme my v Evropské unii. Co jsme zač, že nikdy tohle neporovnáme? Let us be clear. Musíme říct jasně a upřímně, že tak dlouho, dokud bude válka v Syrii a ty hrůzy v Libii, tak ta uprchlická krize prostě neustane. Představme si aspoň na chvilinku, kdybyste byli na jejich místě, kdybyste měli své dítě v náručí, ve svět, žili byste ve světě, který kolem vás se rozpadá. Zaplatili byste jakoukoliv cenu. Překonali byste jakoukoliv zeď. Byli byste ochotni se vydat na jakékoliv moře, překonat jakoukoliv hranici. Pokud kolem vás vládne válka a barbarství takzvaného islámského státu, my bojujeme proti takzvanému islámskému státu? A proč tedy nejsme ochotni přejmout ty, kteří před ním utíkají? Tyhle lidi musíme přejmout na evropském území. It is high time. Je na čase jednat je na čase řešit uprchlickou krizi, protože jinou alternativu nemáme. Hodně se ukazovalo prstem, možná až příliš v minulých týdnech. Členské státy se navzájem obvinovaly, že nedělají dost nebo že postupují špatně a A také se často obvinoval Brusel. Vždycky, když členské státy selhají, tak Brusel a komise, Evropský parlament jsou obvinováni, že eh, postupují špatně. Možná všichni nebo ne všichni, ale většina tohoto parlamentu, včetně mě a mé komise, bychom mohli být naštvaní na tuto lacinou hru. Ale komu by to posloužilo? To, že se naštveme, to něčemu nepomůže. Když budeme obvinovat ostatní, to nepomůže uprchlíkům a běžencům. A často je to jen e, příznakem toho, že politici a zákonodárci jsou prostě zahlceni nečekanými událostmi. Místo toho bychom měli spíše připomenout, na čem jsme se dohodli. Je třeba najít cestu ven z této situace a rychle ji řešit. Nezačínáme od nuly. Od počátku tohoto století komise, ne moje, ale komise Jose Manuela Baroza, vytrvale předkládala právní předpisy s cílem vybudovat společný evropský azylový systém. A parlament a rada eh, studovali tyto právní předpisy, postupně je přijímali a poslední takový právní předpis vstoupil v platnost právě v červenci 2015, před dvěma měsíci. A v Evropě tedy dnes máme společné normy pro přijímání žadatelů o azyl, tak aby byla respektována jejich důstojnost, tak aby podávali všude stejné žádosti a máme také společná kritéria, která eh, umožňují nezávisle posoudit, zda má někdo nárok na mezinárodní ochranu. Ovšem, vážení poslanci a poslankyně, tyto normy také musí být plně prováděny a dodržovány všude v Evropě. Samozřejmě a zcela zjevně tomu tak není. Ještě před létem komise zahájila první sérii 32 řízení pro nedodržení práva EU proti státům, které Eh, neudělali to, co měli. To je otázka důvěryhodnosti. My něco děláme, přijímáme právní předpisy, ale pak je neprovádíme. A je otázka důvěryhodnosti, zda členské státy budou provádět a dodržovat právní předpisy, na kterých jsme se společně dohodli. A second serious Další ehm, žaloby nebo řízení pro porušení povinnosti budou pokračovat v následních, eh, následujících dnech. Společná asilová pravidla jsou důležitá, ale nevyřeší současnou krizi. Komise, parlament, rada na jaře řekli, že potřebujeme komplexní ehm, agendu pro migraci. Jako komise jsme to předložili v květnu a bylo by nespravedlivé říkat, že od té doby se nic nedělo. E, strojnásobili jsme naši přítomnost na moři, bylo zachráněno 122 tisíc životů od té doby. A každý ztracený život je příliš ale daleko více jich bylo zachráněno e, a ti by byli také ztraceni a za to bychom měli být hrdí. Dvacet dva členských zemí a Schengen se účastní e, společné operace Frontexu e, v Itálii 200, 102 eh, důstojníků eh, z českých zemí, 20 helikopter, 8 eh, patrolovacích vozů a 4 transportní vozidla, lodě a tak dále. To jsou prostředky, které byly dány k dispozici, přestože samozřejmě by bylo potřeba více. Zdvojnásobili jsme naše úsilí v odhalování paše pašeráků eh, lidí a eh, je, eh, snažíme se tedy zredukovat tedy ty počty lidí, kteří nastupují na ta nebezpečná Eh, plavidla. Eh, během července připlulo 115 tisíc lidí jen za jeden měsíc, což je stejný počet jako loni za celý rok, čili je potřeba stabilizovat eh, hranice a to v minulosti bylo zřejmě zanedbáno všemi mm, politiky. Evropská unie je také dárcem číslo jedna v celosvětovém úsilí pro eh, řešení eh, syrské uprchlické krize. 4 miliardy eur byly eh, uvolněny Evropskou komisí, to znamená vámi, a e, členskými státy v rámci humanitární a e, pomoci e, pro syrské uprchlíky v jejich vlastní zemi i v sousedních zemích jako Libanon, Jordánsko, Turecko a Egypt. A Zrovna dnes jsme nastartovali eh, dva projekty pro zajištění eh, školy pro eh, stovky tisíc dětí uprchlíků v Turecku a další. A musím zatleskat úsilí Turecka, Jordánska a Libanonu, kteří tedy přijali to, tyto počty uprchlíků. Tyto země které jsou daleko chudší než my, eh, vyvíjejí takové úsilí, že bychom jim opravdu měli zatleskat, uznat to a pomoci jim nejen morálně, ale i finančně. My jsme se kolektivně zavázali eh, usí, eh, přijmout 22 tisíc uprchlíků z těchto eh, zemí, abychom jaksi projevili solidaritu. Eh, a to samozřejmě je příliš skromný závazek v porovnání s úsilím, které musí vyvíjet Turecko, Jordánsko a Libanon, kde žijí 4 miliony syrských uprchlíků. Některé členské státy přesto tedy dnes Eh, projevují vůli eh, zvýšit eh, evropskou ochotu pomoci uprchlíkům a my očekáváme a je potřeba, aby byl přijatý systematičtější systém pro rozmístěvání uprchlíků. A tady je třeba vycházet z principu společné solidarity ty eh, vůči uprchlíkům, kteří se objevili na našem území. Podle mého názoru je jisté, že členské státy, kam nejvíce uprchlíků nejdříve dorazí, to znamená Itálie, Řecko a Maďarsko, nemůžeme nechat na pospas, aby se sami vypořádali s touto obrovskou výzvou. A proto komise navrhla už v květnu mechanismus, ne teď, v květnu, mechanismus pro rozmístění 40 tisíc osob, Eh, z Itálie a Řecka, které eh, žádají o ochranu. A nyní navrhujeme nový záchranný mechanismus pro dalších 120 tisíc osob z Itálie, Řecka a Maďarska a to prostě se musí udělat povinně. Já apeluji na členské státy, aby přijali návrh komise o rozmístění dohromady 160 tisíc uprchlíků 14. září eh, na eh, radě. Je to dohromady 160 tisíc eh, Eh, pro uprchlíků a osob, které by měly Evropané si eh, rozebrat a přijmout. A já doufám, že tentokrát každý, každý stát se zapojí. Eh, bez, žád, jaksi, žádná retorika nemá smysl, teď je potřeba konat. To tady hovoříme o lidských bytostech, my nehovoříme o číslech. To jsou lidské bytosti, které přicházejí ze Sýrie a z Libie a e, klidně to tež by se mohlo brzy stát i na Ukrajině, e, takže budeme dělat selekci, budeme rozlišovat křesťany, židy a muslimy. Tento kontinent zažil špatné zkušenosti při rozlišování na základě náboženských kritérií. Žádná eh, víra, žádná, eh, žádné náboženství není kritériem, jestliže se jedná o uprchlíky. Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, blíží se zima. Opravdu chceme, aby celé rodiny spaly na nádražích v Budapešti a jinde, v, ve stanech, kde je v noci zima, na pobřeží, na kosu. Musíme se postarat přes zimu o lidi, kteří utíkají ze svých zemí. Samozřejmě samotné rozmístění uprchlíků problém nevyřeší, to je pravda. A je potřeba se lépe postarat o ty, kteří mají právo na mezinárodní ochranu a ty, kteří eh, dostanou, tedy kteří mají nárok na azyl a eh, samozřejmě je tu i skupina těch, kteří nemají nárok na azyl a eh, proto také komise předkládá návrh seznamu bezpečných zemí původu. Tento seznam umožní členským státům urychlit asilová řízení pro občany eh, člen, eh, tedy eh, států, kteří u nich je předpoklad, že ve své zemi mohou žít bezpečně. Předpoklad bezpečnosti by v našich očích se měl rozhodně vztahovat na všechny státy, se kterými se Evropská unie jednomyslně rozhodla naplnit kodaňská kritéria pro členství, konkrétně státy, kde um, panuje demokracie, právní stát a základní práva a mělo by se to stahovat i na další kandidátské země, na západním Balkánu, eh, v souvislosti s jejich pokrokem při naplňování kandidátského eh, statutu. Eh, a ta to, tento seznam eh, bezpečných zemí je pouze procesní. To eh, neodstraňuje jaksi to základní právo na azyl pro žadatele, kteří přicházejí z Albánie, Bosny, Hercegoviny, Eh, nebo bývalé republiky eh, Makedonie, eh, Kosova, Černé hory a Turecka a jednotlivé státní instituce se musí soustředit na ty uprchlíky, kteří ale jednoznačně tedy pochází ze eh, zemí jako třeba Syrie a kde daleko více zastávající situace eh, azyl potřebují. Seznam bezpečných zemí nezbavuje práva na azyl pro občany z těchto zemí. To je důležité si říci. My neutralizujeme ženevskou úmluvu. Azyl je právo a země na seznamu bezpečných zemí musí vědět, že pokud z tohoto seznamu zmizí, protože nezajišťují lidská práva, pak ztrácí naději na připojení se k Evropské unii. To jsou dvě věci, které jdou ruku v ruce. Bezpečný, seznam bezpečných zemí, ano, ale. je potřeba se připravit eh, na eh, hlubší změny v souvislosti s asilovým řízením a také eh, t, t, je, bude třeba přehodnotit tu otázku, že žádost o azyl musí řešit první země vstupu na území Unie. My potřebujeme více Unie v politice pro uprchlíky. A toto vyžaduje solidaritu, která by permanentně byla zapracovaná do našich pravidel. A proto dnes komise také navrhuje trva, mechanismus trvalé relokace trvalého rozmístění e, uprchlíků, což by nám umožnilo řešit krizové situace snaze a rychleji v budoucnosti, což znamená rychleji než a snáze než v minulosti. Společná asilová uprchlická politika vyžaduje další eh, aproximaci eh, politik eh, v členských zemích, kdy členské státy se musí přehodnotit svoji podporu integraci a teda politiku integrace a inkluze. A komise je připravená se podívat, jak by evropské fondy mohly toto podpořit a já velmi silně podporuji možnost u, umožnit žadatelům o azyl pracovat a vydělávat si během vyřizování jejich žádosti o azyl. Práce je otázka důstojnosti. Ti, kteří pracují, nacházejí eh, důstojnost, kterou tím mm, způsobem ztratili, když opustili své živobytí a eh, vnitrostátní legislativy by měly umožnit eh, migrantům pracovat od prvního dne, kdy dorazí na území státu. Společná asilová politika vyžaduje také větší úsilí v zajištění bezpečnosti vnějších hranic. bo. Naštěstí v Evropské unii my jsme odstranili hranice mezi státy šengenského prostoru, abychom zajistili volný pohyb osob, což je symbol evropské integrace a šengenský systém za e, působení této komise rozhodně zrušený nebude. But the other side of the coin ale uh, musíme pracovat spolu intenzivněji proto, abychom zajistili vnější hranice. To je to, co naši občané očekávají. Komise to říkala už v květnu a při volební kampani spolu s Martinem, s Gým a teď hledám já teď ukazuji na paní Keller, ale měl jsem na mysli pana Ciprase. Já si vás dva nepletu, nebojte. We need to sweat sky. Significant. Bitte? José Bové Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Ano, Joseho Bového jsem viděl, to je pravda, ten tu je. Musíme eh, výrazně posílit Frontex a eh, vytvořit z toho eh, plně funkční evropský systém ochrany hranic a pobřeží. To je docela jistě možné, ale bude to stát peníze. Komise se domnívá, že jsou to dobře investované prostředky. Proto eh, navrhneme ambiciozní kroky eh, směrem k Evropské eh, pohraniční a námořní stráži ještě do konce tohoto roku. Skutečně sjednocená evropská migrační politika znamená, že se budeme muset zabývat otevíráním legálních cest pro přistěhovalce. Ale eh, řekněme si to jasně, tohle nepomůže. Řešit eh, tu uprchlickou krizi, ve které se nyní nacházíme. Pokud ovšem do Evropy bude otevřeno více bezpečných kontrolovaných cest, budeme schopni zvládat migraci lépe a, a, a díky tomu bude eh, práce převaděčů méně. A, přitažlivá. Uvědomme si, že máme eh, tady eh, sebou, eh, před sebou konflikt, kontinent, který vymírá. Budeme potřebovat talenty, talenty z celého světa v čase. Migrace se musí změnit z problémů, který je třeba řešit na velmi dobře zvládaný zdroj. Komise proto předloží velmi dobře nastavený migrační balíček na počátku roku 2016. To je nesmírně důležité. Migraci je třeba legalizovat. Nestačí protestovat proti nelegální migraci. Musíme zorganizovat legální způsoby, jak eh, se dostat do Evropy. A trvalé řešení přijde pouze, pokud se budeme zabývat základními příčinami, důvody toho, proč čelíme takovéto eh, uprchlické krizi. Naše evropská politika musí být asertivnější, naše zahraniční politika. Nemůžeme si eh, již dovolit nejednotu, pokud jde o válku nebo eh, nestabilitu. Musíme nalézt řešení. Možná, eh, že eh, budeme na to příliš slabí řešení libijského problému. Musíme nějak eh, cílení řešit syrskou krizi. Vyzývám k evropské diplomatické ofenzivě, která by řešila krizi v Sýrii a v Libii. Potřebujeme silnější Evropu, v oblasti zahraniční politiky. Jsem velice rád, že Federica Mogherini, naše velmi odhodlaná vysoká zmocenkyně, ona je vysoká, protože je velmi uh, vysoce odhodlaná, eh, připravila uh, uh, prostředí pro takovou uh, diplomatickou iniciativu připravila se na takovouto iniciativu s diplomatickým úspěchem eh, v eh, iránských jaderných rozhovorech a rád bych jí při této příležitosti poblahopřál k jejich výsledkům. Abychom mohli usnadnit eh, práci naší vysoké zmocinkyni, tak Komise dnes eh, navrhuje vytvořit eh, fond ve výši 1,8 eh, miliard eur z našich společných prostředků k řešení krizí v Sahelu a v oblasti Afrického rohu a na severu Afriky. Chceme vytvořit trvalou stabilitu tím, že například budeme vytvářet eh, příležitosti k zaměstnání eh, přímo na místě a tak eh, řešit základní příčiny destabilizace a vnitřního vysídlení a Očekávám, že všechny členské státy podpoří naše iniciativu. Potřebujeme takovýhle seřenecký fond, abychom mohli řešit budoucí krize. Potřebujeme také eh, vyšší rozpočet na rozpočtovou pomoc. Mám rád tato slovo rozpoč- eh, rozvojová pomoc, pardon. Ono jde o to, že evropské státy eh, snižují svoji rozvojovou pomoc, ale ta je naopak třeba, je naopak třeba ji zvýšit. Pane předsedo, nechci vytvářet iluzi, že uprchlická krize pomine kdykoliv v nejbližší době. Nepomine. A to musíme vědět. Nicméně odrážet eh, eh, čluny od mola, podpalovat uprchlické tábory a otáčet se zády k eh, ubohým lidem, to není Evropa. Evropa to je pekař na kosu, který dává eh, pečivo eh, hladovým eh, lidem kolem něj. Evropa to jsou studenti v Mnichově a v Pasově, kteří pomáhají nově příchozím na vlakových nádražích. Evropa to jsou ti, kteří jdou do Mnichova na nádraží a vítají uprchlíky. Evropa, ve které já chci žít, je ilustrována právě příklady těch, kteří eh, pomáhají. Evropa, ve které já nechci žít, je Evropa, která eh, odmítá ty, kteří potřebují pomoc. Ta krize je silná a cesta před námi je dlouhá. Počítám s vámi. S vámi v této eh, sněmovně, v sněmovně Evropské demokracie a se členskými státy, že prokážete ehm, odvahu jít vpřed eh, v souladu s našimi eh, společnými hodnotami a historií. Vážený pane předsedo, dámy a pánové a některých z vás bych řekla i drazí přátelé, už teď jsem překročil ten čas, který normálně je vyhrazen předsedovi komise, když hovoří o stavu Unie, ale vzhledem ke stavu Unie potřebuji více času. A Chtěl bych říci také pár slov k Řecku, eh, kterou, eh, které mám velice rád. Diskuse, kterou jsme vedli ohledně problémů Řecka, což jsou i naše problémy, byla diskuse obtížná, protože museli jsme neustále vysvětlovat tehdejšímu premiérovi, že uh, Eh, v eurozóně je 19 demokracií a jednou z nich je demokracie řecká. A to se projevuje samozřejmě ta vůle lidu i v těch ostatních 18 eh, parlamentních demokracií, které spolu s Řeckem jsou v eurozóně. Komise velice často byla eh, velice prudce obvinována a eh, některými členskými státy, že se vlastně eh, zapojovala do těch řešení, když ještě nebylo definitivní řešení řeckého problému. A já bych tady chtěla zopakovat, a říkala jsem to tady, když jsem, jsem poprvé předstoupil, že je povinností Evropské komise dbát na obecné zájmy. Kdybychom se nezabývali eh, řeckém, to by byla neomluvitelná slabost, veliká chyba, eh, která by měla mnohé důsledky, kdyby komise neučinila to, co učinila. Byli jsme předměty útoku ze strany těch, kteří vždycky nejlépe vědí, jak by měla postupovat komise a parlament ale eh, já jsem tedy eh, musím říci, že eh, ta práce těch takzvaných bruselských byrokratů byla obrovská a obdivuhodná. A já často hloupě a vulgárně se tedy říká Bruselu bruselská byrokracie, ale já musím říci, že tato takzvaná bruselská byrokracie se zapojila eh, pan Franz Timmermans, Pierre Moscovici a další členové komise se zapojili do hledání řešení problému, který před námi vyvstal. A říkat, že komise a její předseda neměli říkat, že Grexit je možností, to uh, není možné bylo třeba vždy říkat, že Grexit není přípustný, protože kdybychom to neřekli, tak by ke Grexitu došlo. A já jsem řekl panu Ciprasovi a zástupci řeckých orgánů, že tuto větu nemají chápat tak, že eh, v každém případě budou zachráněni. Já jsem řekl Ciprasovi, že nejsem žádný kouzelník, který vytáhne eh, nějakého králíka, myslím bílého z klobouku, pokud už to dál nejde. Eh, ne, on to musel vědět a věděl, že Grexit byl možností, ale ne možností, o které by se hovořilo veřejně. A v tomto ohledu jsme tedy udělali, co jsme měli a já jsem se vždycky domníval, že řecký problém není jenom problémem konsolidace veřejných financí, problémem strukturálních reform, i když to všechno je důležité, ale že to je také problém, který souvisí s perspektivami hospodářského růstu této země. A Evropská unie by měla být ráda, že Řecko je její součástí. Já jsem neměl rád ty komentáře ve stylu, bylo by nejlepší, kdyby Řecko odešlo z eurozóny, z Unie, protože to není seriózní země. Řekové, především řekové s nízkým příjmem, jsou lidé pracovití, kteří dělají uh, maximum pro to, abych se jejich země rozvíjela a měli bychom tedy uh, toto Eh, více respektovat, než jsme činili dosud. Chtěl bych, aby program, na kterém jsme se dohodli, byl respektován každou řeckou vládou. Minulou vládou, současnou vládou a i budoucí vládou. Pokud tentokrát by se nedodržela pravidla, na kterých jsme se společně dohodli, pak by reakce Evropské unie a eurozóny už byla jiná. Tentokrát je třeba skutečně naplnit to, co bylo dohodnuto. V tomto programu je 35 miliard, které teď komise eh, připravuje, aby se mohly uvolnit na podporu růstu a zlepšení sociální situace Řecka. A tato nabídka, to není nějaký velkorysý dar, eh, by tedy měl být při všemi zúčastněnými stranami v Řecku. Pochopitelně krize ještě není u konce eh, tímto řešením řeckého problému. Stále 23 milionů Evropanů je bez práce, 17 milionů Evropanů v eurozóně e, jsou bez práce a dokud to takhle bude, tak krize nebude u konce. E, krize skončí, až se Evropa vrátí k plné zaměstnanosti. Někdy si kladu otázku, proč tak bohatý kontinent, jako je Evropa, by eh, se měl eh, vlastně zachovávat takový odstup od těch normálních pravidel, která by měla být dodržována všemi. Eh, dnešní mladí lidé mají také právo na plnou zaměstnanost. Neměli bychom se vzdávat této ambice, že Evropa se stane kontinentem, kde vlastně sociální postavení bude mít svůj význam a to samozřejmě není možné bez dosažení zaměstnanosti. To předpokládá, že tedy budeme dodržovat fiskální konsolidaci, která je e, nezbytná, že podnikneme strukturální reformy a že budeme investovat. My jsme tomuto schromáždění i radě navrhli investiční plán, který obsahuje 315 miliard. Tento plán se postupně začíná aplikovat, jak detailně, tak obecně. A všichni představitelé evropských zemí, hospodářské subjekty, podniky, podnikatelé i odbory, ti všichni by měli se stát takovými bojovníky ve jménu Evropy, kde bude hospodářský růst. Ten plán, který bohužel byl pojmenován po mně, prostě se tak nějak rozhodlo, že se tomu bude říkat Junckerův plán, aby bylo jasné, kdo za to zodpovídá, až to neuspěje. Já ale nechci, aby investiční plán byl neúspěchem. Já bych rád, aby všechny, všichni sociální partneři, všichni eh, političtí představitelé se zapojili do aplikace tohoto investičního plánu, což je plán pro Evropu a plán pro hospodářský růst. Ale tohle všechno, dámy a pánové, nestačí. Je třeba, abychom si vytyčili cestu, kterou se vydáme. A proto jsme navrhli takzvaný program pěti předsedů ohledně prohloubení hospodářské a měnové unie. Říkám, eh, že to je tedy program pěti předsedů, protože já jsem se rozhodl ne v nějakém okamžiku životopisné eh, slabosti, ale z jasných eh, důvodů, že by tedy předseda parlamentu také měl být zapojen do přípravy této zprávy. Protože parlament je přece parlament a nemůžeme dělat, jako by budoucnost Evropy, budoucnost hospodářské a měnové unie mohla být určována bez přímého zapojení Evropského parlamentu. To by byla chyba a já jsem se proto rozhodl zapojit vašeho předsedu Martina Šulce do této práce. On tam tedy prezentoval své osobní názory. Já samozřejmě ne, se všemi jsem byl spokojen, všechny se mi líbily, ale je důležité, aby se vložily do meziinstitucionální diskuse i názory, které tak často vyjadřuje váš parlament a názory, eh, které také vyjadřil pan Otmar Karas ve zprávě, která je po něm právem pojmenována a kde je řečeno, že přítomnost Evropského parlamentu v budoucnosti hospodářské a měnové unie by měla být mnohem výraznější. Ano, v Evropě potřebujeme nějakou ekonomickou vládu, Neříkám to dnes poprvé, já už to říkám od roku 1991, kdy jsem byl mladým ministrem financí, spolupracoval jsem s Nikolasem Schmidtem eh, už v té době a tehdy jsem vedl mezivládní konferenci o hospodářské a měnové unie. A byli jsme tedy č- tehdy čtyři, kteří jsme se vyjádřili pro takovou ekonomickou vládu. Jacques Delors, a který je pro mě stále velkým vzorem a mrzí mě, že už Ale pan Beregova, eh, která mě velice mrzí, že už tady není. A eh, dále tedy já sám. Zdá se, že jsem jaksi věčný. Eh, my jsme tedy byli tehdy čtyři, kteří jsme byli pro takovou ekonomickou vládu. Už tehdy jsme chtěli napsat do smlouvy, že by takováto ekonomická vláda byla a e, tehdy s námi nesouhlasili mnozí, kteří dnes říkají, že e, takováto ekonomická vláda je nezbytná a že měla být okamžitě zavedena. Takže vítejte v klubu, bylo to už před 25 lety. My navrhneme v tomto rámci prohloubení hospodářské a měnové unie systém záruky vkladů. Myslím si, že tento společný systém záruky vkladů je nezbytný a pravděpodobně, nebo spíše určitě, by to měl eh, být systém zajištění vlastně určitého vzájemného sdílení, eh, zajištění tak, abychom dali eh, takovou dodatečnou pojistku pro eh, vkladatele a spořitele v Evropě. Já jsem také pro zřízení jakési evropské státní pokladny. Samozřejmě je třeba eh, diskutovat i o podrobnostech. Ale myslím si, že by bylo dobré, aby eurozóna měla takovouto pokladnu, která by se opírala o evropský stabilizační mechanismus. Myslím si, že je to skutečně eh, nezbytnost. Co se týče daňové politiky nebo daňových politik, od, eh, eh, dezunie, roztříštěnost daňová, komise Eh, bych chtěla, aby princip výměny informací v daňové oblasti, v oblasti přímých daní, eh, byl eh, přijat v krátké době ze strany rady a zůstávám přesvědčením, o tom, co jsem si myslel v 18 nebo 19 letech a někteří se domnívali, že jsem tyto názory dočasně opustil. A sice, že zisk má být zdaněn v zemích, kde je vytvořen. Domnívám se, že to je pravidlo zdravého rozumu, které by se mělo aplikovat všude v Evropě. Tak jako bychom měli jednat ve prospěch jednoduchého pravidla, které se osvědčilo a jeho nedodržování odhalilo jeho nedostatky, tak taky bude potřeba, aby všude v Evropě platilo pravidlo, že za stejnou práci na stejném území je třeba e, dostávat stejný plat. Je to staré pravidlo, které by bylo potřeba posílit. pod vedením komisařky pro sociální věci Marian Tyson eh, předložíme Evropský základ sociálních práv během prvního pololetí 2016. Evropská unie to není jenom měna, to není jenom řecký případ. Evropská unie to není jenom Ukrajina. Evropská unie to je také společný základ sociálních hodnot, které musíme společně přijmout a my tak taky učiníme. Hm, pane předsedo, hm. já vím, že vy mě chcete mimochodem přes eh, skákat do řeči, ale já jsem uprostřed eh, svého projevu. Takže jenom ve stručnosti doplním, že podle mého názoru Evropský parlament musí zůstat parlamentem eurozóny. Nepokračujme v rozpravě, v debatě na toto téma. Já se teď tady probírám a snažím se to zkrátit. Ano, myslím si, že je nutné, aby mezinárodní reprezentace eurozóny byla zlepšená. E, není normální, aby v institucích v Bretudu a v Mezinárodním měnovém fondu figurovala Evropa e, jako e, kurník, kde si každý pobíhá, jak ho napadne je potřeba, aby předseda euroskupiny zastupoval sám eurozónu. Je potřeba jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu. Bude potřeba, aby doporučení pro jednotlivé státy která přijímají komise a rada, aby je členské státy v eurozóně lépe dodržovaly. My jsme je zredukovali, myslím, na tři, ta doporučení pro jednotlivé státy, která jsme předložili radě a nemá smysl vyžadovat od členských států, aby během jednoho roku realizovali 20 reform, to je pitomé a nevěrohodné, takže jsme se dohodli na třech reformách, pro eh, každý členský stát, ale tak, aby je opravdu uskutečnili tyto reformy doporučené, navržené radou a komisí. Teď uh, slovo k Velké Británii. Protože eh, když eh, jsem vedl kampaň, tak jsem eh, prosazoval spravedlivou dohodu s Británií a jsem si jistý, že takové dohody dosáhneme. Vytvořil jsem zvláštní skupinu ve struktuře komise pro vyjednávání s Británií, mimochodem vedenou britským občanem, který je Evropan a to není, to není rozpor. Já jsem eh, eh, váhal eh, mezi Jonathanem Fallem a Nigelem Farážem a pak jsem si vybral Jonathana a Falla. Nigel by ho samozřejmě podporoval. Protože jeden je Brit a druhý je Brit a Evropan. A to je třeba sladit. Samozřejmě Británie a, a britská vláda a další tvůrci politiky mají pravdu, když kritizují Evropskou unii za to, že je příliš byrokratická, za a, přemíru regulace. Je program mé komise omezit a, m, mm, tyto a, regulace. A, a pod vedením a, France Timmermanse prvního A, místo předsedy eh, se snažíme toto omezit, tak aby Evropa byla lepší. Ovšem eh, lepší regulace neznamená ničení, neznamená to nepřítomnost pravidel, neznamená to, že Evropská unie by měla eh, vzdát všechno, co se musí v Evropě řádně zorganizovat. Spustili jsme digitální jednotný trh, spustili jsme energetickou unii. Kruček za kručkem postupně dokončujeme vnitřní trh, protože vnitřní trh není dokončený. Přijímáme jednu iniciativu za druhou na prosazení eh, podnikání v Evropě. Tohle jsou eh, všechno požadavky eh, britské vlády a britských tvůrců politiky ještě více. Problém je, že tohle nemůže být požadováno od této komise, protože komise přesně tohle to dělá. Já bych byl rád, aby naši příští přátelé eh, podpořili eh, iniciativu eh, komise právě v této oblasti. To tež se týká potřeby, kterou vnímáme, a sice uzavřít co nejvíce obchodních dohod s hlavními obchodními národy světa, včetně transatlantického obchodního a investičního partnerství. Já jsem pro TTIP. typ nejsem proto, abychom eh, vzdávali eh, evropské normy a evropské eh, zásady. Tak jako v případě Británie. Svoboda pohybu pracujících nesmí být dotčena. Totež se týká transatlantické obchodní dohody. Máme své základní hodnoty, principy a ty nemůžeme vzdát během vyjednávání se Spojenými státy. A já jsem velmi proto, stejně jako skvělá obchodní komisařka, kterou máme, Cecílie Marstrelová, pro maximální transparentnost, ale jsem proti veřejnému vyjednávání o vyjednavacích stanoviscích v Evropské unii jsme slabí a budeme tím slabší, čím řekneme těm, se kterými e, vyjednáváme, co budeme dělat, když naše stanoviska nebudou přijata. Já jsem pro e, transparentnost, ale také jsem pro serióznost a vyjednávání. Je třeba vést opravdu seriózně. Jedním slovem, e, jedním odstavcem bych se měl změnit Ukrajině. Podporujeme demokratické snahy stávajícího ukrajinského prezidenta. Musíme podpořit tohoto muže, protože on má odvahu jednat a v této zemi tohle není nic jednoduchého. A ti, kteří pochybují o našem angažmá v ukrajinském případě, se budou mílit, protože my jsme nabídli prezidentu Porošenkovi v našich rozhovorech, eh, že vyjdeme vstříc eh, všem eh, veškeré podpoře, kterou Ukrajina žádá a, v rámci programu finanční pomoci už jsme tam poslali 3,41 miliardy eur a Eh, pomohli jsme dojednat dohodu o zásobování Ukrajiny plynem eh, během zimy a eh, pomáháme tam našim přátelům s reformou soudnictví. Já udělám všechno, abych umožnil Evropské radě aby zajistila bezvizový styk pro Ukrajince. Pokud budou splněny podmínky, je třeba to udělat. Jak říkal eh, Guy Verhofstadt eh, před několika měsíci eh, v této sněmovně, demonstrace na Majdanu ne, se netýkaly jenom demokracie a členství v Evropské unii. Lidé, kteří žijí na Ukrajině, v současné době nechtějí zemi, kde hraje hlavní roli korupce. Eh, korupce eh, zamořila Ukrajinu a Ukrajinci chtějí eh, zemi, která nebude zamořená korupcí a musíme jim v tomto pomoci. Já bych rád řekl, že protože velice bedlivě naslouchám a, a, a o tomhle pořád přemýšlím, na adresu na našich východních členských států, zejména Balkánu, že bezpečnost hranic, východních hranic je nedotknutelná. A chtěl bych, aby toto bylo vnímáno i v Moskvě. Naše ženské státy musí vědět, že solidarita není prázdné slovo. Jsme tam teď a budeme tam, pokud to bude kdy třeba. Balkán, Polsko a další. Nicméně zejména Polsko a Balkán. Pardon, uh, pardon, Balt, chtěl jsem říct, ne, ne, nepletu si ty dvě chodem. Baltské státy, po Baltí a Polsko jsou eh, velice důležité, eh, důležití členové Evropské unie a neměli by si myslet, že tam nebudeme, když budou jejich bezpečnost a hranice v ohrožení. My máme povinnost Eh, chránit, pokud bude třeba bezpečnost každého. Nevím, jestli jste zmiňoval Lucemburskou armádu, když hovoříte o armádě. Lucemburská armáda je skvělá. ...771 vojáků, včetně eh, ministra obrany. Eh, Lucemburská armáda příliš eh, nepomůže, ale ostatní ano, pokud eh, na to přijde. Já si proč říkám, proč uh, se mi líbí, když mi do toho skáčete, ale líbí se mi to. Protože to inspiruje. Protože mi to připomíná to, co jsem vám měl říct už dříve. Nikdy nezapomenu na to setkání eh, před eh, jmenováním s Nigelem Farážem a jeho frakcí. To bylo eh, velice uh, upřímné a nebylo to bez humoru. A mimochodem, to je uh, jediná vlastnost, kterou sdílíme. Humor. A to už za něco stojí. Takže uh, dovolí mi pan předseda parlamentu, abych uh, uh, rozdal text k klimatickým změnám, protože to je důležité ale už mi dochází čas, už tady hovořím 72 eh, minut a 15 vteřin. Nechci eh, Mám tady nové přátele, koukám. Ti, kteří jsou tady v parlamentním středu, tak uh, už začínají být unaveni, ale ti tady po téhle straně, ti chtějí, abych pokračoval. Pane eh, předsedo komise, eh, pane eh, předsedo komise, počkejte chvilinku. Pan poslanec na místě 385 si nasadil právě masku paní Merkové. Člověk nemusí mít paní Merkelovou nějak zvlášť v lásce, ale vy jste se opravdu okrášlil. Já si myslím, že to je kolega Bonano a teď už eh, je eh, vaše show u konce. Usaďte se, prosím. Pane předsedo, eh, pokračujte. I tohle financují evropští daňoví poplatníci. Prosím, pane Junckere. Evropský parlament eh, v tuto eh, chvíli je eh, místem, kde se můžete potkat s kýmkoliv. jsme eh, jednotní v rozmanitosti. Já bych, eh, pane předsedo, eh, se vzhledem k omezenému času dotknul několika slovy k klimatických, tedy klimatických změn. Eh, text mého eh, projevu eh, bude distribuován v nadcházejících hodinách širší veřejnosti. Rád bych každopádně řekl, že musíme být velice ambiciozní jako Evropská unie na naší cestě mm, do Paříže. Myslím, že vidíme podstatné snahy, pravděpodobně nedostatečné, ale větší snahy než ostatní bojujeme se základními příčinami příští emigrační vlny v nadcházejících dekádách. Pokud eh, nebudeme řešit ty eh, klimatické problémy, eh, tak budeme mít zítra klimatické uprchlíky. Neměli bychom být překvapeni, pokud první klimatičtí uprchlíci přijdou do Evropy. Musíme jednat teď, protože nemáme eh, čas eh, na to, abychom eh, co, byli co nejambicioznější na cestě do Paříže. Ale myslím si, že Evropská unie by neměla podepsat prostě jakoukoliv dohodu. Evropskou prioritou musí být eh, přijmout eh, ambiciozní a závazný eh, globální klimatický pakt. Za to musíme bojovat a musíme pozvednout hlas proti těm ve členských státech, kteří nezdílí tento názor. Evropa není jednotná, pokud je o klimatické změny, ale musí být modelem pro ostatní. Takže tolik, pane předsedo, dámy a pánové. Nikoli stav Unie jako celku, ale já jsem tady před vámi nechtěl přednášet báseň o Evropské unii. Na konci projevu, který byl bez tak příliš dlouhý a prudce ukončený, tak bych na závěr řekl, že Unie není v dobrém stavu, ale taky si myslím, že není mým úkolem eh, omezit se na kritizování stavu Unie. My jsme v eh, uplynulém roce uskutečnili podle mého názoru celou řadu podstatných reform. Jako komise jsme přijali Evropskou agendu o migraci a e, nesouhlasím s tím, aby se v oblasti migrace říkalo, že komise byla nečinná. Dnes ráno jsem slyšel na německé televizi bavorské ministry a spolkové ministry kritizovat komisi. Byl jsem na dovolené, ano, ale vy jste na dovolené nebyli? Dobře jste udělali ale z těch deset dní, kdy jsem byl na dovolené, tak jsem čtyři dní pracoval na Řecku a komise v květnu předložila celou řadu návrhů. Ono se to málo říká. To není problém, který bychom objevili v květnu objevují prostřednictvím děsivých fotografií problém, ale my jsme na to upozorňovali už dávno. Přijali jsme několik eh, doplňujících návrhů k jednotnému trhu, především v oblasti energetiky, kapitálového trhu a chtěl jsem zajistit, aby všichni kolegové z komise, kterým moc děkuji za eh, plodnou spolupráci, což eh, není samo sebou, a ti, kteří byli eh, premiéry v minulosti, vědí, že jaksi soulad v exekutivě má své meze a spolupráce a přátelství a mezi námi je opravdu pozoruhodné a já jsem hrdý na komisi, které předsedám, protože během prvního roku našeho mandátu jsme oběma zákonodárcům eh, poslali významné eh, legislativní návrhy, které patří mezi priority, mezi deset priorit, na jejich základě eh, jsem eh, byl ke své hrdosti zvolen tímto slavným schromážděním. Ne, všechno je dobré, nežijeme v ideálním světě, svět by byl lepší, kdybychom my byli lepší a musíme tedy hlavně pracovat. Já znám slabosti Evropy, ale eh, znám, umím si představit i obrovskou slabost našeho kontinentu, kdyby Unie neexistovala. Takže eh, neskládejme ruce a pokračujme v práci. Dank, Herr Juncker. Já mnohokrát děkuji, pane Junkře. Dámy a pánové, Pane Junkře, eh, osobní eh, slovo eh, na vaši adresu. My všichni víme, že minulý týden v neděli zemřela vaše matka a, váš otec leží těžce nemocný v nemocnici. To, že jste dnes dostal své úřední eh, povinnosti a postavili nad eh, své eh, osobní pocity, to, za to bych vám chtěl osobně chtěl osobně poděkovat jménem všech kolegů a vyjádřit naši soustras k vaší osobní situaci a soustrast s umrtím vaší paní matky. Slovo za frakci EPP nyní dostává pan předseda Weber. Vážený pane předsedo, pane předsedo komise, eh, zástupci rady, milé kolegyně a kolegové, nejdříve bych rád jménem EPP eh, poděkoval eh, nebo připojil se k eh, slovům pana eh, předsedy parlamentu. Já musím eh, říct, že toto byl politický projev. My jsme si vytvořili, nebo zvolili politického předsedu komise, který nám dnes zanalizoval situaci v Evropě a dal jasné návrhy její řešení. Děkuji za to. Já se budu věnovat tomu nejaktuálnějšímu tématu migrační otázce. Když jsme byli v SPP v Miláně, navštívil nás italský minister Alfano a vypravil nám příběh z eh, uprchlického tábora eh, na jihu Itálie, eh, kde hovořil s matkou rodiny, která říkala, že vyrazila z Afriky s pěti dětmi a do Itálie dorazila s jedním dítětem, které zůstalo naživo. Řekl nám, že se díval do prázdných, zničených očí. Milé kolegyně a kolegové, když hovoříme o číslech, za každém za každým tím číslem stojí lidé a proto Evropa musí naplnit svůj humanitární nárok tedy nároky, které se na ní kladou. Musíme eh, pomoci těm, kteří klepou na naše dveře a jak eh, říká eh, předseda komise, když se daří chudým zemím jako Libanonu a Jordánsku, něco takového musí se podařit i bohatému kontinentu jako Evropě dostat jejím humanitárním povinnostem. Teď jsme k tomu slyšeli určitá vyjádření kolegyně a kolegové a já bych znovu zdůraznil, že například slovenský premiér Fico řekl, že chce brát jenom nemuslimy jenom v úvozovkách křesťany. I za křesťanskou demokratickou eh, frakci za EPP bych rád výslovně řekl, že nejsme v Evropě hrdí na to, eh, že eh, jsme přišli s právy pro lidi, lidskými právy a ne s právy pro křesťany. A tato lidská práva platí pro všechny, ať už pocházejí odkudkoliv. Eh, hovořilo se tady o tom, že Evropa selhává v poslední eh, době. Eh, Korea de la Sera před několika dny zvěřejnil e-mail Franka Fratiniho. Mm, ten mi upozornil na to, že ehm, kdysi eh, přišel s konceptem bezpečných třetích států a nebyl eh, schopen ho prosadit. Eh, kolegyně, co tady selhává, není Evropa, neselhává Brusel ani Štrasburg, ale selhává nacionální egoismus na tomto kontinentu. Milé kolegyně a kolegové, navzdory tomu musíme Mm, přilížet k realitě. Dvě třetiny lidí, eh, kteří eh, přišli minulý eh, rok, byly odmítnuty. A já se tady ptám po readmisi, po kontrole vstupu. Nesmíme toto ztrácet zřetele. Lidé očekávají, že budeme používat stávající azylové právo a budeme bojovat proti zneužívání. Dámy a pánové, tohle je úloha v oblasti migrace. Řekl bych eh, ještě něco k eh, dalšímu megatématu eh, tohoto legislativního období a sice hospodářské situaci na našem kontinentu. Potřebujeme hospodářská, hospodářskou příležitost, pracovní místa pro naše eh, mladí lidé. Evropa vždycky eh, vytvářela růst a blahobyt. Potřebujeme ambiciozně pokračovat, potřebujeme eh, volný obchod. že debatovat o tom, že svobodný obchod nám něco bere. Svobodný obchod nám vždycky pomáhal jako Evropanům. Musíme bojovat proti nezaměstnanosti mládeže, protože proto očekáváme mobilit, balíček mobility od komise. A chci také říct něco zemědělcům, kteří teď pracují za obtížných podmínek my eh, jako na evropské úrovni eh, stojíme za vámi zemědělci a budeme klást příslušné důrazy správným směrem, abychom vám pomohli. A potom k hospodářské situaci eh, v Řecku. Milí kolové, když se podíváte do Irska, Španělska nebo Portugalska, tam už dosáhly růstu a, a když se podíváte do Řecka, tak uh, vidíme, že máme za sebou ztracené měsíce. My v parlamentu jsme se tady bavili o budoucnosti uh, Řecka s uh, řeckým premiérem Ciprasem, ale musím uh, říci, že on uh, pro svou změnu kurzu si zasloužil úctu a uvědomil si, že jeho země bez reform a bez stabilního rozpočtu nemá budoucnost. A Cypras tím ukázal, že levicová ideologie na uh, tomto. Uh, uh, kontinentu zkrachovala a proto i Podemos ve Španělsku je na ústupu. Kolegyně a kolegové, eh, ještě toho můžu eh, říci hodně. Eh, v ukrajinské krizi musíme říci, že nesmíme zapomínat na tuto krizi reagovat, potřebujeme mít otevření, musíme se bavit o těch vízových otázkách, o investičních dohodách, aby se tam dalo investovat do těch stabilních regionů a nesmíme přijmout zmražený, kontakt, zmražený konflikt od Putina. A pokud je o Británii, my si myslíme, že, eh, budete, eh, že činíte Evropu lepší a eh, budeme se konstruktivně účastnit debaty s vámi. Pane předsedo komise, vy jste se zaměřil na klíčové otázky. Podařilo se vám politicky se zaměřit na cíle a nejlepší číslo je, že to je 1,65 milionů pracovních míst, která byla vytvořena a v Evropě a to také souvisí e, s e, činností na evropské úrovni. Vy máte volební program, budete e, také je naplňovat do budoucna a budete proto mít podporu frakce EPP. Děkuji. Děkuji, pane Vébře. Za frakci sociálních demokratů má slovo nyní pan předseda Pitela. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Eh, místo předsedy rady je prázdné, ale musím říci, že v evropské politice je mnoho nedostatků, které je třeba překonat. Pane předsedo komise, vy jste hovořil velice od srdce dnes ráno a prokázal jste eh, i velkou lásku k evropským institucím a já vám za to děkuji, pane předsedo komise, děkuji za ten váš projev. Také já budu hovořit otevřeně. Pokud jde o imigraci, eh, říkal jste, že Evropa se musí znovu stát Evropou, musí se znovu objevit eh, musí si vzpomenout že na to, že to je projekt založený na solidaritě. Uprchlíci utíkají před válkou, musíme je přejmout. Evropa někde, podle některých není solidárním společenstvím, ale vyjděte na ulice, podívejte se na solidaritu, kterou projevují občané. Často hovoříme o tom, že občané jsou e, od Evropy příliš vzdáleni, ale dnes e, se ta vzdálenost e, mění, zmenšuje díky tomu, jak občané projeví svou solidaritu. V oblasti imigrace komise udělala dobrou práci. Ten trvalý mechanismus pro relokaci uprchlíků je dobrá věc. Je třeba reformovat Dublin. A my, pane Junkere, eh, jsme s vámi, jakožto politická frakce v této věci. Imigrace je naléhavá otázka, ale jsou tady i další naléhavé otázky, například sociální. Náš kontinent eh, zaznamenává stále větší eh, rozdíl mezi bohatými a chudými Hovořil jste o sociálních problémech, eh, pane Junkere, a tady očekáváme nějaké konkrétní závazky. Především stávající právní předpisy musí být uplatňovány. Je třeba eh, zvýšit kontroly nedodržování, je třeba bojovat proti sociálnímu dumpingu. Chceme úplný přeskum textu o vysílání pracovníků. Chceme odhodlaně bojovat proti nejistým eh, pracovním místům, takzvaným pracovním smlouvám s nula hodinami. Dále chceme eh, zajistit daňovou spravedlnost. Daně musí být placeny tak, kde se vytvářejí zisky. Potřebujeme společný základ daně a podávání výkazů eh, v jednotlivých zemích. Nezapomínejme, k čemu došlo v Řecku. Vy jste to připomněl, hospodářská a měnová unie nefunguje a je třeba zavést a realizovat zprávy, které v této věci byly sepsány. Nemůžeme ale ani pomíjet Eh, ukazatele, na které poukazuje ve své zprávě Pervanš Beres. A ta zpráva zde byla schválena. Je třeba hovořit o eh, možnostech rozpočtu a potom státní dluh. To je velký problém. Možná už to není tak v módě, ale pro nás sociální demokraty jsme se dostali do chvíle, kdy je třeba znovu hovořit o evropských dluhopisech je třeba pokračovat s investičním plánem, tak aby tento plán skutečně podpořil hospodářství v Evropě. To hospodářství musí být znovu eh, promyšleno tak, aby bylo cirkulární a udržitelné. Eh, a také ještě pařížská konference, eh, tam máme také velká očekávání. Předseda Schulz ve svém úvodu řekl, že válka je za branami Evropy. Sýrie, Libie, Ukrajina, všude kolem Evropy eh, zuří války. Zahraniční politika eh, zaznamenala velké eh, úspěchy díky Federice Mogherini. Dnes Evropa je uznávaná, ceněná jakožto eh, aktér na mezinárodní scéně. Musíme ale řešit hluboké příčiny nerovnováhy ve světě. Evropa musí investovat do solidarity, do spolupráce mezi národy, eh, musíme spolupracovat eh, s Afrikou, mít nějakou dlouhodobou agendu pro tuto spolupráci. Pane předsedo, víte, že nebudeme mít druhou šanci. Je třeba bojovat s krizí, jinak ty důsledky budou nezvratné. Demokracie se musí znovu vrátit do jádra evropského procesu. Musíme bojovat proti merkantilizaci a e, ekonomizaci společnosti. Je třeba vrátit se e, k solidaritě, je třeba bojovat e, proti silám, které hlásají úpadek. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Pytel, za eh, frakci EKR. Hovoří teď pan předseda Kamal. Pane Juncker, než začnu, budu reagovat na to, co říkal Martin Schulz. Chtěl bych ocenit eh, vaš, váš smysl pro povinnost i přes těžkou rodinnou situaci, že jste přišel dnes mezi nás a já vám za to velice děkuji. Rok po roce v tomto schromáždění slyšíme mnoho retoriky, ale e, nakonec naším cílem je a účelem je diskutovat a e, někteří říkají jedině více Evropy je řešením. Druzí říkají, že Evropská unie je sama příčinou všeho. Já se obávám, že stejnou diskusi uslyšíme zase dneska a proto eh, je tu jedna krize za druhou a proto nepokročujeme ku předu. My chceme především pomoci lidem a my tady v eh, tomto schromaždění paralizujeme tu diskusi eh, prostřednictvím degmat o evropské politice, zatímco uprchlíci padají do moře a zatím eh, ta diskuse hovoří eh, teoreticky, tady někdo chodí s maskou eh, Angely Merklové, ale my potřebujeme realismus, evropský realismus a migrační krize a krize uprchlíků je toho příkladem. Mnozí úmyslně míchají uprchlíky s ekonomickými migranty, buď proto, aby je všechny přijali, nebo proto, aby je všechny eh, od, eh, odrazili od eh, našeho území. Ale je potřeba zajistit ochranu uprchlíkům. Ti, kteří ovšem neutíkají před persekucí, Eh, prostě jenom hledají lepší život a my musíme jasně říci, že v, v každém případě je třeba aplikovat správná pravidla. To znamená, že musíme mít jasná pravidla i pro ekonomické migranty. A kromě toho konflikty v Syrii, Libii, Eritreji budou trvat dlouho a ti, kteří říkají, že to se dá snadno vyřešit, ti předstírají, protože v, Evro- a v Evropské unii místo, abychom hledali společná řešení, tak naše země a instituce se snaží najít vyniká spíš než řešení. V některých zemích eh, jednostranně přepisují pravidla, eh, jinde eh, zase jinak, ale jenom jedna věc by byla užitečná pro Evropu bez ohledu na ideologii a sice, aby se členské státy eh, prostě sedly kolem stolu a eh, dohodly se na způsobu, jak řešit tento problém. Ta krize je mezinárodní a vyžaduje mezinárodní řešení. Z, ze syrských uprchlíků 90% eh, se nachází v táborech v Jordánsku, Libanonu a Turecku. Takže řekněme si, co která země může udělat, aby pomohla uprchlíkům, ale je potřeba také zemím říci, co mají dělat, ale nučit je k něčemu, e, není řešení, protože někteří se pak budou cítit lépe, ale ta krize by se mohla ještě zhoršit a vzdálit od dobrého řešení. Různé země mohou pomoci lidem různě a to pojďme uznat. Některé země jsou ochotné přijímat migranty a to je jejich rozhodnutí. A jiné zase správně říkají, že chtějí pomáhat těm nejzranitelnějším v táborech v sousedících zemích, sousedících se Syrií. Tam jsou miliony přesunutých lidí, nejenom těch pár tisíc, kterých se snaží dostat na naše pobřeží. A některé země, včetně té mojí, se soustředují na e, uprchlíky v těchto táborech na Středním východě E, vydali e, miliardu e, eur na pomoc uprchlíkům v těchto táborech je, a snaží se právě v chudých zemích všude ve světě po, přispět na budování infrastruktury a jiné členské státy také mohou pomoci financováním, například pomoci rozvíjet ty země, odkud lidé utíkají. To znamená je třeba možné tam bránit obchodování se zbraněmi nebo budováním struktury a stabilizace eh, situace by potom eh, mohla eh, řešit například toky těch, kteří nemají jinak nárok na azyl. A jedině společně můžeme ten problém vyřešit. V minulém roce jsme, eh, jak si byla Evropa eh, pod silným tlakem a my musíme přestat hledat eh, nová idealistická řešení, ale musíme řešit problém realisticky a protože tady ta prohlášení vytvářejí pouze titulky v novinách, ale ne řešení. Evropa potřebuje vůli diskutovat společně, pracovat pracovat společně a hledat řešení společně. Děkuji. Děkuji, pane Kamale. Slovo za frakci liberátů má teď slovo pan Frostad. President, I want, uh, I already did it personally to uh, tak nejprve bych chtěl, pane Junkere, vám vyjádřit upřímnou soustrast k umrtí vaší matky jménem svým i jménem celé mé frakce. Pane předsedo, možná příští rok bychom tu diskusi mohli zorganizovat jinak. Možná bychom mohli pozvat 20 hlav států a předsedů vlád. Je tady, myslím, dost eh, místa eh, v této části zasedacího sálu, protože pan Juncker asi nedostane ani 90 minut, aby mohl mluvit na radě, když eh, má nějaké prohlášení a díky tomu by třeba tady byl i pan Tusk. My jsme teď tedy schválili trvalého předsedu Evropské rady a myslím si, že on by tady měl být. Já vím, že je na Blízkém východu v Ramala v Jeruzalémě, ale On by teď měl objíždět hlavní města Evropy a přesvědčovat je o nutnosti společné asilové politiky. Ale myslím, že jsme se dostali k jádru problému. A jádrem problému je nedostatek politické vůle a nedostatek jednoty, pane Kamale, mezi členskými státy. Protože to, co vy tady hájíte, nebo to, to je přístup k uprchlíkům tak, že ať si to každý udělá, jak chce v Německu, ať si to každý udělá, jak chce v Maďarsku, tam si to také dělají svým způsobem, jak dobře víme. Ale to není způsob, jak takové problémy řešit. Uprchlická krize je kolektivní zodpovědností Evropské unie. O to tady jde. A my musíme zastavit jenom tu reakci. Členské státy jenom reagují, nejednají. V Dubnu došlo k té tragédii ve Středomoří. Co jsme udělali? Trochu jsme navýšili rozpočet pro Frontex a řekli jsme si, tak problém je vyřešen, ale problém nebyl vyřešen. O dva měsíce později, už o 50 dní, došlo tomu zablokování tunelu uprchlíky, kteří se chtěli dostat přes kanál. A co? Poslali jsme peníze na stany a na jídlo na ty chudáky v Kale. A zase jsme si řekli, a je to vyřešeno tak a e, můžeme jet na prázdniny. No já jsem odjel, to musím přiznat. A potom Budapešť ti lidé tam jsou nadspáni na nádraží, bez e, jakékoliv úcty se s nimi zachází a řekne se, tak otevřeme trochu železnice, tak aby mohli odjet do Rakouska, do Německa a zase si říkáme, a je to vyřešeno. Takovýto postoj je zcela nedůstojný Evropy, protože nezacházíme s uprchlíky správně. Musíme uznat, že některé země se zhostily své zodpovědnosti, například Německo. V Mnichově přijali 20 tisíc uprchlíků za pět dní, ale některé země říkají, no my možná za pět let, během pěti let, a některé země prostě říkají v žádném případě, my ne. A bohužel musím říci, že v prudkém kontrastu tisíce běžných lidí projevili velkou solidaritu, větší solidaritu než představitelé našich států. A moje poselství, ne vám, pane Junkere, omlouvám se, ale především radě, protože tam je ten problém, přestaňte říkat, že to je krize Evropy. To není krize Evropy. Je to krize nedostatku Evropy. Řekněme to popravdě. Dublin není Evropa. Dublin je vlastně negací Evropy. Eh, tak prostě říká, no tak Italové nebo Řekové to budou muset vyřešit, budou za to zodpovídat. A myslím, že je potřeba eh, učinit krok ke sdílení odpovědnosti a já doufám, že rada ne za pár měsíců, ale za pár dní přejme eh, tyto návrhy komise. Možná je dobré vytvořit i nějaký systém legální migrace. Mnozí říkají, to je něco jiného, uprchlíci a ekonomičtí migranti. Ano, to víme, ale můžeme to vyřešit jenom, když vytvoříme systém eh, legální migrace nějakých modrých eh, karet, jak, jak mají američané zelené karty, my také máme modré karty v Evropě, ale je to vlastně 29 systémů a musíme tedy toto změnit. A já jsem rád, že v roce 2016, jak jste oznámili, předložíte balíček týkající se legální migrace, který by měl řešit i tento problém. A pak nakonec chci ještě říci, že asi nejdůležitější ponaučení, pane předsedo, vážení kolegové, je to, že se nemůžeme dívat stranou krizí ve svém sousedství. Vždycky za to zaplatíme. Nemyslete si, že eh, konflikt v africkém rohu, na Blízkém východě, že to jsou věci, které jsou mimo Evropu a tak se nás netýkají. Ne, za to platíme cenu. A jsme přesvědčeni, že, nebo byli jsme přesvědčeni i v tomto parlamentu, že syrská válka není problémem. Hovořili jsme o tom v rozprávách a říkali jsme, ne, nebudeme s tím nic dělat, nebudeme pomáhat těm demokratickým silám. A vytvořili jsme dvě věci. Islámský stát a velkou uprchlickou krizi. Takže myslím si, že musíme něco udělat. Pokud závěrem této rozpravy bude jenom to, že zopakujeme svůj názor, tak to nestačí. Myslím, že potřebujeme nové iniciativy. A v rámci OSN bychom se měli snažit zastavit t, eh, ta, to krve prolití v Sýrii. Měli bychom pomoci tak, aby se uprchlíci později někde mohli vrátit domů. Takže žádám paní Mogheriniovou, žádám předsednictví rady, abyste naše zástupce v OSN a v Radě bezpečnosti vyzvali k zahájení takovéto iniciativy, co možná nejdříve, aby se konflikt v Sýrii ukončil, protože to je jediné udržitelné řešení této krize. Mnohokrát děkuji, pane Verhofstadte, a nyní za eh, frakci GUE dostává slovo paní Cimr. Pane předsedo, pane Junkře, jménem naší frakce dovolte, abych vám vyjádřila upřímnou soustrast a, soucit s vámi jako člověkem, jako s Žánem Klodem Jungerem. Myslím, že nestojím tady sama, když vás o tomto chci ujistit ale i k tomu eh, vašemu dnešnímu eh, projevu, eh, kde šlo o popis stavu Evropské unie a o, nejdůležitějších, o, nejdůležitější otázky. Migrační problematika, tak k tomu bych řekl dvě věci. Zeus unesl malou azijskou princeznu Evropu a, a mm, my vlastně víme, že to byla první přistěhovalkyně. Dala nám e, jméno našemu kontinentu a to jsou kořeny nás, Evropanů. Vy jste sám poukázal na to, že by bylo iluzí e, věřit, že e, ten uprchlický konflikt bude v dohledné době řešitelný. Ano, to je opravdu iluze. V tomto století to bude jeden z největších problémů a je třeba to, s tím bojovat e, stejně intenzivně jako s e, klimatickými změnami, jako se společným a globálním problémem a vyvíjet aktivity společně. Já jsem vaš projev pochopila e, zejména jako poselství, poselství všem, kteří ať už tady v sále nebo jménem členských států skrytě nebo jasně otevřeně zastávají rasistické pozice a myslí si, že je třeba, třeba Evropu odizolovat, nesmí být otevřena a musí si starat o své vlastní zájmy. Je tady celá řada nacionálních a nacionalistických pozic. Eh, řada z vašich návrhů eh, přeskoumáme. Eh, některé se nám zdají dobré kroky, jako dobré kroky, některé nejdou dostatečně daleko, ale na to budeme mít času v debatu. Každopádně je třeba, abychom umožnili legální prostor pro přistěhovalectví, aby tady byl solidární a spravedlivý eh, přístup a mm, abychom měli takový eh, prostor, eh, který bude dávat prostor lidské stránce věci, to znamená sjednocování rodin například. A je třeba také prosazovat ženevskou dohodu o uprchlících. Nic nebude omezeno právo na azyl. Naopak, to je třeba mm, hájit. Eh, to bude náš nárok během celé této eh, debatě. Vy jste tady, eh, tady hovořil o vazbě na Řecko a o našem způsobu, jak vymáháme pravidla v Evropě. V kurdické krizi a v řecké krizi toto všechno kulminuje. Obrázek ostrova Kos nám ukazuje, jak eh, všechno je, je, jak je důležité, jestli stát funguje, jestli je schopen eh, zhostit se své odpovědnosti, eh, pokud je o uprchlíky. V Maďarsku vláda prolomila některá tabu demonstrativně dala některé věci najevo a, a také je zřejmé, že a, Eh, ministři financí převzali eh, kontrolu eh, a premiéři jenom naplňují jejich rozhodnutí. Tento stav musíme změnit. Pokud chcete jedn, vážně jednat, tak nesmíme strpět, aby šéfové vlád prosazovali své nacionalistické a malé Eh, pohledy. Eh, pa, paní Cimr, končete, prosím? Ještě prosím chvíli. Pan Juncker, hm. také eh, tři, tři, hm, paní Cimr, vy jste také, také překročila své minutu a půl. Vy jste říkali, že tady nemáme počítat slova. To já jsem neudělala ve vašem, ve vašem projevu, ale dívala jsem se na vaše priority. Není tam nic o sociálních prioritách v těch prioritách a to je prosím eh, problém. Tohle zmíte, protože eh, to je náš společný eh, úkol. Nemůže to zůstat mimo našeho společného působení. Děkuji. Paní Cimer, já si myslím, že je zcela nepřijatelné. A děláte to vždycky. Já jsem vám dovolil překročit o dvě minuty. A pak eh, řeknete, že pan Juncker hovořil dlouho, tak já tady prostě můžu taky mluvit dlouho. To je nepřijatelné. A, vy, eh, a vám řeknu, že vy nejste tady časomíra parlamentu a vaši potřebu vůbec nepotřebuji. Vaši podporu. Slovo nyní za zelenou, eh, za zelenou frakci má pan Lambert. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Junkere, já jsem z celého srdce s vámi v těžkých okamžicích, které dnes prožíváte jsem eh, s vámi z celého srdce také, pokud jde o tu ctižádost, kterou si pro Evropu přejete. Evropská unie, vážení kolegové, se opírá o hodnoty eh, úcty k lidské důstojnosti, na hodnota, opírá se o hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv osob, které patří k menšinám. Tyto hodnoty jsou sdíleny členskými státy ve společnosti pluralitní, která odmítá diskriminaci, netoleranci a propaguje spravedlnost a solidaritu to jsou eh, hodnoty, o které tady dnes v diskusi jde. O jaké unii hovoříme, když ten jediný růst, který se v Evropě eh, projevil, je růst sociálního vyloučení, nejistoty, chudoby, nezaměstnanosti. Členské státy mezi sebou vedou eh, fiskální válku. O jaké unii hovoříme, když před uprchlickým dramatem někteří předsedové vlád znají pouze slova o bariérách a vyhoštění. O jaké unii hovoříme, když se tady projevuje národní egoismus a vlastně někteří předsedové vlád jsou dokonce ponižováni jinými. Mluví se o stále užší unii mezi lidskými, evropskými národy, ale já mám pocit, že spíše eh, je stále úzkoprsejší eh, ta unie ale stále existuje Unie, tak jak je zmiňovaná ve článku dvě smlouvy. Ta Unie žije tam, kde se lidé zhostí různých prostředků, snaží se pomáhat a jednat společně. Mám na mysli všechny ty naše spoluobčany, kteří každý den hledají cesty, jak přežít v souladu s rovností, důstojností a e, v souladu s respektem hranic, které má naše planeta. Mám na mysli učitele, kteří našim mladým lidem dávají nástroje, jak si ukout svůj život. Mám na mysli zemědělství, kteří se nás snaží krmit v souladu s harmonií s přírodou. Myslím na badatele, kteří hledají spravedlivá a udržitelná řešení současných problémů. Myslím na podnikatele, kteří se snaží bojovat za nová řešení. Myslím na ty bankéře, kteří chtějí, aby finance byly ve službách společnosti. Myslím na investory, kteří se otáčejí zády vůči fosilní energii. Mám na mysli také eh, umělce, kteří se snaží v nás probudit to nejkrásnější, co je v lidském životě. Často jsou to tětíž lidé, kteří jsou ochotni bojovat proti diktatuře krátkodobého zisku, proti vykořišťování člověka a přírody člověkem. Vy jste to říkal, pane předsedo, v tomto naléhavém čase z hlediska humanitárního je třeba poukázat na skvělé evropské občany, kteří se snaží pomáhat uprchlíkům, kteří prchají před smrtí a destrukcí. Evropská unie, milí přátelé, je opak toho, než bychom se měli uzavírat do sebe. Evropa znamená, že nemůžeme stavět Evropany proti sobě. Evropa je solidarita v otevřenosti a právě to jsou aktéři eh, dnešních eh, pomoci, kteří jsou stělesněním těchto hodnot a právě s nimi, pane předsedo, musíme budovat spojenectví tak, abychom obnovili naději. Pokud Evropa o tyhle lidi přijde, bude ztracena. A když vidíme tu krizi z uprchlíky, vzpomeňte si před rokem, Mm, papež František tady řekl, že Evropa má dvě zodpovědnosti přijímat a jednat, řešit příčiny konfliktu. Pane Junkere, vy to říkáte už od jara eh, a ty vaše návrhy eh, jsou eh, směrem, kterým bychom se měli vydat. Ano, potřebujeme trvalý mechanismus pro relokalizaci uprchlíků v Evropě. Ano, potřebujeme legální cesty, jak se dostat do EU protože to je navíc jediná cesta, jak ukončit ten vražedný biznis převaděčů. Tento parlament, pane předsedo, a tím končím, také může podpořit konkrétní akce. Naše frakce má velice konkrétní návrh. Tento parlament Eh, je obsazen méně než 50 dnů v roce. Zbývajících 300 dnů v roce jsou ty kanceláře, vytápěné kanceláře poslanců, každý se sprchou jsou prázdné. A my tedy navrhujeme, aby tato eh, vedlejší rezidence parlamentu byla uvolněna pro dočasné přijetí migrantů a uprchlíků a aby se plenární zasedání po nezbytnou dobu konala pouze v Bruselu. Voilà, chers collègues, une mesure takže to je konkrétní opatření, díky kterému by naše, náš parlament se mohl uh, přidat ke skutkům a mohl by v praxi ukázat, že nám leží na srdci solidarita a lidská důstojnost. Děkuji. Lambert. Mnohokrát děkuji, pane Lamberci. Za frakci FDD má eh, nyní slovo pan Faráč. Děkuji. Pane Junkře, eh, prostě eh, spletl jste se, jak jsem vás varoval eh, v Dubnu. Evropská společná azylová politika bude tak široká, že každý, kdo může přijít do Evropy, bude moci zůstat. Buď to přijede k biblickému přílivu a to začínáme, přílivu a to začínáme vidět. A Německo minulý týden řeklo, že v zásadě kdokoliv může přijít. Jdete už je trošku pozdě eh, seznam, nějaký, seznam nějakých zemí ohledně toho, kdo může zůstat nebo přijít. Ono stačí, eh, když vyhodí pas ve středozemním moři do moře a říct, že přicházejí ze Sýrie. Jak víme, většina eh, lidí, kteří přicházejí a slovenský premiér to poctivě řekl, jsou to ekonomiční migranti a většina, a jak už jsem varoval dříve, vidíme důkazy toho, že ISIS používá tuto cestu, aby vyslal džihadisty na evropskou půdu. Musíme být šílení, abychom podnikali toto riziko vůči soudržnosti naší společnosti, pokud chceme pomoci skutečným uprchlíkům, pokud chceme ochránit svou společnost, pokud chceme zastavit Eh, kriminální gengy, aby přestali vydělávat eh, za převaděčství. Musíme eh, zastavovat ty čluny na moři, jako to udělali uprchlíci a pak posuzovat, kdo se kvalifikuje na uprchlíka. Já chápu, že tady bude referendum v Británii. Těším se na to, že přijedete do Británie. Víte, že chcete desítky milionů liber peněz daňových poplatníků utratit za to, aby ten nám řekl, co si máme myslet ale eh, osobně s vámi soucítím na osobní úrovni, ale myslím, že eh, jestli si myslíte, eh, že změníte náš názor tím, že škrtnete nějaké regulace, tak pokud nedáte panu Cameronu kontrolu nad našimi hranicemi zase zpátky, tak voliči příští rok budou hlasovat, abychom odešli. Za frakci ND má slovo pan Filipot. je mm, stav Unie se dá schrnout jedním slovem krize. Krize ekonomická, diplomatická, Evropská Unie stále v pozoru před NATO, na Ukrajině, v Libii, v Syrii. Tyto země jste zničili k neštěstí Evropy, která je teď zaplavena eh, stovkami tisíc eh, islamistů a, e, e, a e, imigrantů a ve svém apelu, jestliže žádáte, abychom si od příštího týdne rozdělili 160 tisíc uprchlíků a hrozíte těm zemím, které se zdráhají toto přijmout sankcemi a pokutami, ale členské státy už nemůžou nezaměstnanost, ekonomická krize a tak dále máme to chop eh, eh, už nad hlavu a všechny bohaté země eh, Blízkého východu nepřijímají nikoho. Z vaší strany, jak si podniky dostanou jenom pár set tisíc, zatímco pro uprchlíky nabízíte pět miliard a takže vy místo toho, abyste přemýšlel, tak jenom poskakujete na židli a voláte Evropa, Evropa, Evropa, jako kdyby příčiny mohly odbourat eh, eh, důsledky takže Evropská unie zapadne na smetišti dějin a to doufám začne referentem ve Velké Británii a potom naši občané dosáhnou bezpečnosti, prosperity a míru konečně. Das war hat jetzt die Fraktionslose. Nyní má slovo zařazené paní Morvaj. Děkuji. Vlastenci, spojte se. Napřed jsem chtěla napsat a e, říci, e, Maďaři, spojte se, protože mám obavu o svou vlast. A pak jsem chtěla napsat, e, evropští vlastenci, spojte se, protože vím, že mnoho eh, vlastenců v Evropě eh, to cítí stejně. A konečně jsem si uvědomila, že jsou vlastenci nejenom v přijímajících a transitních zemích, eh, ale že jsou vlastenci i v zemích původu, v afrických zemích, v chudých azijských zemích. My Všichni máme stejný sen. Žít ve své vlasti, pracovat pro naší vlast v míru, zachovat si své kořeny, kultury, tradice. Pojďme se, pojďme se začít společně přemýšlet a pracovat na našem společném snu a pojďme udělat svět lepším. Děkuji. Äh, äh, za radu nyní pan minister Schmidt. Pane předsedo, dámy a pánové, pane předsedo komise, jménem Rady bych rád především poděkoval předsedovi junckerovi za jeho zprávu o stavu Unie, za eh, jeho hodnocení situace i výzev eh, Unie. Děkuji mu za to, že řekl, jak to je a děkuji mu za jeho návrhy. Jsou to návrhy a iniciativy velmi významné v jednotlivých oblastech. Pane předsedo, máte pravdu, že teď není eh, chvíle, eh, jak si přistupovat eh, k tomu jako business as usual. Je potřeba inovovat, hledat nová řešení, hledat, eh, využívat kapacity, které my, Evropané, máme v tomto historickém okamžiku, který bohužel opravdu je historický, tak jak tomu bylo třeba v okamžiku pádu berlínské zdi a eh, znovu sjednocení evropského kontinentu. Evropa musí čelit velké krizi, která vyžaduje akceschopnost, skutečnou politickou vůli, solidaritu, která odráží evropského ducha. Předseda Juncker ehm, potrhnul situaci v oblasti migrace a uprchlíků. A my teď žijeme v kritickém okamžiku pro Unii. Nedávné události to potvrzují. Eh, situace eh, eh, se dostává do rozsahu, který jsme nečekali a vypadá to, jako bychom tím byli zahlceni. A jak si staví naše pravidla před těžkou zkoušku a teď není čas na to se vykrucovat. Eh, po, eh, na červencové radě pro bezpečnost a vnitro eh, komise navrhla celou řadu opatření a především dočasného opatření pro relokalizaci a usídlení osob. Já nezastírám, že to nebylo lehké a zatím to nebylo ani dostatečné. Musíme jít dál a rychleji. A Eh, nové návrhy předsedy Junckera dnes eh, jsou významným příspěvkem Eh, tomu procesu a eh, jsou naplánované další schůze rady. Musíme si uvědomit, že situace je naléhavá a že je nutné spojit naše síly, nerozdělovat se. Evropa je plně schopná tuto krizi zvládnout. Bylo tady zmínka třeba, že se jedná o 0,11 populace eh, proti Evropě. To není tak strašné, ale můžeme tu krizi vyřešit, jestliže se budeme opravdu opírat naš, o naše hodnoty hodnoty a projevíme skutečnou společnou politickou vůli. Předsednictví se stále snaží spolu se všemi členskými státy nalézt řešení, a spojit je do úzké spolupráce s institucemi, e, samozřejmě v první řadě s komisí. E, pochopitelně to bude vyžadovat úsilí od každého a vrátím se k tomu ještě, až pro, bude probíhat rozprava o uprchlících a migraci v Evropě. Pane předsedo, my jsme měli příležitost seznámit vás s ostatními prioritami našeho předsednictví, které se eh, do značné míry překrývají s prioritami předsedy komise. Nesmíme zapomínat na otázky nezaměstnanosti, na obnovení ekonomického růstu, který musíme podpořit, eh, problémy nezaměstnanosti mládeže. Máme investiční plán, který je teď pod potřeba odvážně a rychle realizovat. A předseda o tom také hovořil. Lucemburské předsednictví klade veliký důraz a tady si plně rozumíme, pane předsedo, klade velký důraz na prohloubení sociální dimenze v Evropské unii. Dobře jsem poslouchal, co jste říkal o sociálním dumpingu, za stejnou práci, stejnou mzdu. To je důležité a je důležité, aby byl zachovaný volný pohyb, ale pro jeho zachování je třeba nalézt rovnováhu mezi sociálními právy a ekonomickými svobodami. My podporujeme komisi eh, při aktivování vnitřního trhu, především v digitální oblasti a také tato digitální oblast je nejenom náš průmysl a naše služby, ale také náš způsob práce. To znamená náš eh, trh práce eh, a bude to mít veliký dopad na kvalifikace a kompetence, které nutně eh, musíme řešit. Velké výzvy udržitelného rozvoje, boj proti klimatickému oteplování, mobilizace našeho úsilí před zásadními konferencemi COP21, to je významná událost, protože se týká významných věcí. A nezapomínejme, jak už tu zaznělo, že uprchlická krize je e, v zásadě důsledkem jiných krizí, děsivých konfliktů v sousedství Evropy. A když se podívám na naše sousedství, tak se nedá říci, že by bylo moc stabilní. Je to sousedství otřásané krizemi a konflikty a proto Evropa musí eh, být mezinárodním hráčem. Zahraniční a bezpečnostní politika s Federikou má stěžení úlohu a my musíme, my i mezinárodní společenství a eh, se zapojit i zapojit spolu s OSN. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Šmite. Nyní za EPP dostává slovo pan poslanec Royal. Pane předsedo komise, pane předsedo eh, v komise, pane předsedo rady, pane předsedo parlamentu, Nejdříve eh, srdečně děkuji Žánu Klodovi i Junkerovi za to, že jasně řekl, že Evropa je více než eh, jen nějaký projekt, ale že je tady určitý úmysl, že má určité základy, že jsou tady základní hodnoty a, a, a ta uprchlická problematika nám a, e, dává možnost na toto znovu poukázat. Máme tady dějiny, máme tady historii, musíme pomoci. A členské státy docela jistě tady v tom musí ještě a, e, a, e, odvést velký a, úkol. Je tady druhá strana té věci. Země bezpeč, bezpečného původu zorganizování readmisy, boj s převaděčstvím. Poukázal jste zprávě na to, že to téma je komplikované a nevy, eh, řídí se jednou odpovědí. Například eh, že eh, legálním přistěhovalectvím nevy, řešíme ten problém jako mávnutím kouzelného proutku. Ale mě tam něco chybělo. Chyběla mi ta část, která hovořila o tom, jak financovat tuhle obrovskou výzvu a jak Eh, jisté je, že evropští občané půjdou touto cestou. Ono to eh, půjde jenom, když eh, bude tady blahobyt, když bude plná zaměstnanost. A to není jenom problém v Řecku. Musíme tady si nalézt příležitost k debatě o tom, jak zorganizovat růst, jak to je s vnitřním trhem, jak to je s naší regulací, jak to je s našimi energetickými cenami, jak to je s podporou podnikání, jak to je s podporou výzkumu a vývoje, inovací na více času eh, už nemám, ale když chceme vytvořit velký problém, tak je třeba eh, jednat i v těchto drobnostech a čekám konsekventní eh, činnost komise. Děkuji a nyní má slovo pan Rodriguez. Monsieur le Président, vous venez de faire en pane předsedo, přednesl jste odvážný projev na podporu Evropské unie, na podporu Unie Evropanů a my vás v tomto podporujeme. Ano, Evropská unie čelí existenciální krizi a my si musíme klást otázku, jakými lidmi jsme my Evropané. Takováto krize může být vyřešena pouze skutečně evropským řešením. Tato tragédie, která se odehrává na našich hranicích, je krize humanitární zcela bezprecedentní a jediným řešením je skutečný evropský asilový systém. Máme tady stále rostoucí tlak migrace na našich hranicích. Ano, a jediným řešením je skutečný evropský program pro migraci a silnější evropská rozvojová spolupráce. Roste napětí na našich trzích práce. Jediným řešením je vrátit se k programu plné zaměstnanosti v Evropě a investiční plán je určitě hlavním motorem při dosahování tohoto cíle. Můžeme ale říci, že všechny členské státy mají předpoklady pro provádění a plnění takového programu. To si nemyslím. Dokud eurozóna bude prostorem rozdílů a ne prostorem souladu. A proto váš plán týkající se hospodářské a měnové unie je také tak důležitější. Na závěr bych řekla, že potřebujeme skutečně evropské řešení a proto my, poslanci, musíme zastupovat nejen občany našich zemí, ale evropské občany jako celek. Děkuji chci říci, že nemůžeme přijímat modré karty, protože máme velké spoždění a prosím všechny řečníky, aby respektovali řečnický čas, protože nás ještě čeká mnoho rozprav i odpoledne, takže prosím opravdu o dodržování času, který vám je vyhrozen. Pan Terika Bras na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Junckere, víme, že situace uprchlíků, kteří se dostanou na evropskou půdu, je dramatická. Potřebujeme technická a politická řešení. Řekněme si jasně a upřímně eh, to, co jste říkal i vy, hovořil jste o příčinách, o hlavních příčinách a dovolte takovou etickou úvahu. První věc, kterou by měla Rada, Komise a tento parlament udělat, je uznat, že některé evropské země jsou do velké míry, nikoli výlučně, ale do velké míry zodpovědné za současnou situaci nejenom kvůli divoké invazi do Iráku, ale také kvůli tomu, protože nesou vinu na nečinnosti a neúčinném řešení v mnoha konfliktech na Blízkém východě a ve Středomoří, což tedy eh, způsobilo to, co nyní sklízíme. To je třeba si uvědomit a možná potom bychom lépe pochopili ty další kroky, které bychom měli okamžitě přejmout. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Pane Junkre, vy jste hovořil dnes o významném určujícím okamžiku a já s vámi souhlasím. Pan Tusk tady není, to je škoda. A spíš než abychom hovořili o stavu Unie, tak bychom měli hovořit o stavech Unie. Máme své principy, hovoříme o nákladech na přijímání uprchlíků, nákladech na migraci a východní země zapomínají na dobu, kdy oni sami byli uprchlíky. A zapomínáme Eh, jak si hodnotit dopady našich ekonomických aktivit a nadnárodních společností. My musíme osoudit eh, americké a čínské nadnárodní společnosti a to ani neomluv, nemluvím o typu. Libanon, Jordánsko eh, přijali mnoho uprchlíků, ale ne nepomohli eh, po příliš bratrům v, v jejich vlastních zemích a teď je Evropské unii je ekonomická krize a rozdíly mezi nejsilnějšími a, a silnějšími a slabšími se zvětšuje. Eh, naše Evropa eh, potřebuje reformovat a vraťme se k našim hodnotám, ale ty hodnoty se netýkají jenom uprchlíků a migrantů, ale ty se týkají všech, především našich spoluobčanů, takže nevybírejme si eh, nej, eh, cestu nejmenšího odporu, protože míru bude dosaženo jenom, když bude panovat spravedlnost. Kolega de Graaf, tady vás taky poprosím, abyste dodržel čas, jinak škodíte kolegům. Děkuji, pane předsedo. Dnes předložil pan Juncker eh, plán eh, na eh, povinné přerozdělení 160 tisíc migrantů v EU. To není Junckerův plán, to je Merkelové plán. Merklová s prezidentem Hollandem chce vnutit tento plán celé EU. To je demokracie EU v praxi. Německo eh, vidí, že to není schopné přijmout ty uprchlíky a chce, eh, aby eh, mm, vyřešili ostatní státy ten problém, který, který se nadělal a aby automaticky poskytli domov a stravu uprchlíkům. A dokonce plán není je začít zavírat dveře před nedůvěryhodnými lidmi, eh, kteří eh, sem eh, přicházejí. Je tu plán sem dovolit přístup řad, tisícům teroristů. A, paní Merklá by nám měla vysvětlit, jak tohle hodla řešit, aby ukázala, měla by ukázat solidaritu a nedávat 100 tisíce eh, peníz, eh, tedy eh, na mm, uprchlíky, které zde nechceme. Děkuji. Pan Olbricht. Pane předsedo komise, pane předsedo parlamentu, jménem polské delegace v EPP bych rád vyjádřil nejdříve náš soucit. Ta situace je dynamická a jménem polské delegace bych chtěl říci, že jsme ze země, a my nejsme z měsíce, ale z konkrétní země, který má východní hranici Unie. A děkujeme, že jste připomněl, že tady může být tragická situace i ze strany Ukrajiny. To jste připomněl. Situace je, tolik, je natolik nejasná, že není známe, jaké budou další kroky. Sdílím s vámi názor, že nejenom realokace, ale celkový holistický přístup je nezbytný. Situace je natolik dynamická, hm, že i u nás v Polsku, když vidíme, jaká je to humanitární katastrofa, pro, nyní debatujeme o eh, eh, rozšíření příjmu uprchlíků. Eh, včerejší návrh premiérky byl, abychom začali s debatou, ale ta kontrola nad tím procesem musí být v rukou jednotlivých zemí a ještě jedna myšlenka, pane předsedo, dámy a pánové. Jsme z země, ze zemí, eh, kde velmi dobře víme, co se děje a chceme být solidární s ostatními, ale nebudeme eh, dovolovat eh, nebo nenecháme na sebe vytvářet tlak za pomoci evropských peněz, protože to je kontraproduktivní. Jde to proti fungování EU. Jsme pro, ale budeme debatovat o způsobech, kterými můžeme pomoci. Děkuji. La parola all'onorevole... A slovo dostává pan Guerrero Salom. Concluye al curso hoy inicia... Takže děkuji, pane předsedo, když teď dotahujeme tento postup, tak eh, v podstatě pro naši ekonomiku můžeme říci, že to byla ztracená dekáda. Z hlediska sociální politiky to byl dokonce krok zpět musíme radikálním způsobem eh, promyslet, znovu promyslet naše politiky eh, a nemůžeme řešit věci úspornými opatřeními na úkor sociálních řešení. Měli bychom se posunout eh, směrem k jednotnému systému pojištění v případě nezaměstnanosti proti sociálnímu dumpingu a také jednotnou minimální mzdu. Teď jsou statisíce a miliony lidí eh, vnitřně vysídlení nebo jsou uprchlíci, prchají před hladem a chudobou. Stále více lidí umírá na důsledky hladomoru než v důsledku válek. Musíme hovořit jasným hlasem, pokud jde o humanitární politiky a humanitární otázky, zejména v Istanbulu na jaře. Evropská rada každopádně bude přijímat eh, závěry koncem radu, ale budeme posuzováni v Istanbulu ne na základě našich slov, ne na základě toho, co napíšeme, ale na základě toho, co uděláme, co jsme udělali na naší domácí půdě, zde jsme ukázali solidaritu, zodpovědnost, zde jsme dostali našim principům. Jinak nemůžeme přijít do Istanbulu, Istanbulu a e, po někom něco chtít. Děkuji. Tak ordet, herr talman. Under den korta minut... Děkuji vám, pane předsedo. Mám k dispozici jenom krátkou minutu a chci hovořit o situaci na Ukrajině, kterou zmínil také pan předseda Juncker to, co podniká ruská strana vůči Ukrajině a Krymu, není důstojné moderní společnosti. Civilní obyvatelstvo a eh, občanská společnost trpí, eh, mnozí lidé umírají, je třeba důsledně, důrazně reagovat. Naše eh, strany v Evropském parlamentu, v Radě Evropy i ve švédském parlamentu se zasazuje o ukončení ozbrojeného konfliktu a zahájení dialogu. Ale na adresu těch, kdo šíří nepravdy, chci říci to, že Rusko musí opustit Krym a Ukrajinu. Už to vlastně měli učinit včera. Dalším krokem Ruska bude zastavení dodávek plynu a to bude mít zrcující dopad na ukrajinské obyvatelstvo. ať už eh, jakýkoliv poslanec bude rysovat jiný obrázek, já se budu zasazovat o řešení tohoto konfliktu. Na to vám můžu dát své slovo. Pan Atkinson? Pan Lamasur. Pane předsedo, dovolte mi poděkovat eh, blahopřát předsedovi Evropské komise za jeho vizi, za eh, ten skutečný leadership, který projevil, který často v evropské politice chybí. A vy jste říkal, že nesmíme skrývat realitu za zdáním. Evropa a ta unie v Evropě nefunguje dost dobře, příliš často jsou um, politiky si zosobovány národními zájmy, národními politikami, někdy dokonce nacionalistickými, nejen národními. Debata za zavřenými eh, dveřmi o migraci eh, vedla k nedůstojnému handlování. Někdy jednáme pod eh, diktátem naléhavosti a emocí. A často se pak eh, eh, národní státy dostatečně nevěnují aplikaci a nechávají své ministry financí, aby krátili všechny rozpočtové linie, z nich se má pak financovat přesně právě migrace a azyl. Weidenholzer. Pan Weidenholzer. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo Junkere, chtěl bych vám poděkovat za upřímnost a otevřeno. Je na čase, abychom byli upřímní a také, abychom měli více Evropy. Neboť uprchlická otázka bude průbířským kamenem pro Evropu. Když tuto krizi nezvládneme, tak všechno prohrajeme, ale můžeme také mnoho získat. Jsem rád, že jste tuto otázku nezredukoval pouze na otázku kvót. Také jste vysoce ocenil úsilí eh, le, eh, národů a zemí v oblasti východního středomoří. My potřebujeme více prostředků pro tyto země, potřebujeme větší kooperaci a nemůžeme se omezit pouze na ohniska. V současné době je na cestě 10 tisíc lidí pod širým nebem. Když začne pršet, což je například oznámeno, tak může dojít k velké katastrofě. A proto jednejte a právě proto je třeba podpořit konkrétní země jako třeba Srbsko, které se chová velice důstojně a vzorně. Děkuji. A nyní pan González Pons. Pane předsedo, vy jste také zmiňoval příklad Španělska, kde je víc než 4 eh, miliony nezaměstnaných a přesto vyjádříme naši solidaritu a převezmeme požadavek Unie. A to souvisí také s tím, že my jako Unie máme etickou povinnost dělat všechno proti fanatismu a válce. E, také vy jste zmínil naši občanskou válku a také uprchlíky, kteří utíkali z Evropy v souvislosti s oběma světovými válkami. My potřebujeme asilovou politiku a také politiku pro vnější mír. Potřebujeme politiku politiku tolerance. Potřebujeme duševní a duchovní eh, šengenský prostor, kde se budou odborávat veškeré hranice. Ta tento strašný obrázek mrtvého dítěte na turecké pláži, eh, to byl velice emotivní obrázek, ale není to první ani poslední dítě, které přišlo o život. V Sýrii to není jediná válka, která se v našem okolí vede také přijdou eh, uprchlíci před klimatem, před nemocemi a kvůli hladu. A distribuce a přijetí těchto osob v EU bude obtížná. Bude se jednat o dlouhý, obtížný proces. Je to výzva, před kterou budeme stát v budoucích letech. Je to výzva, kter, před kterou budeme stát ještě dlouhá léta a otázka pouze zní, kolik a kdy, kdy mezinárodní společenství tuto válku ukončí. Dokud nebude válka ukončena, tak nebudeme mít dostatečné kvóty pro přijetí všech uprchlíků. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo komise, já se na vás teď eh, obracím, eh, samozřejmě vyjadřívám soustrast a eh, chci také se vyslovit k něčemu, co se ne, netýká nutně mm, metody, ale skutečně Evropské unie a hodnoty solidarity, bez níž se nedá udělat nic. Je to solidarita, která je tím skutečným klíčem Evropské unie, eurozóny i té naší politické rodi, rodiny, k níž patřím takže je eh, nesmírně důležité, abychom implementovali tu agendu, kterou jste tu předestřeli. Já chci v tomto duchu poděkovat eh, Evropské komisi za to, že zabránila Grexitu. Neboť eh, Grexit to by byl skutečný krach evropské solidarity. Jak jste však řekli, tato krize ještě nekončí musíme eh, velmi s, s velkou odvahou se postavit otázce dluhu. Eh, ví se, že eh, dluh je v některých případech neudržitelný a musíme k tomu přistupovat v duchu solidarity. Dále v odhodlání řešit ekonomickou zprávu, která nám pomůže postavit se všem výzvám, a to včetně masového přijímání eh, uprchlíků některými členskými státy. Ale samozřejmě nemůže to být jenom byč, ale také cukr, také pozitivní pobídky. Musíme mít rozpočtovou kapacitu eurozóny, musíme umožnit i tomuto parlamentu, abychom postupovali dál. Prosím, paní Bereš. Pan, Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chci ještě jednou zopakovat, že jsme hrdí na to, že jsme vás ve vaší funkci podporovali. Když jsme slyšeli váš projev, tak eh, víme, že věříte ve stejnou Evropu jako my. My si přejeme, aby tento humánní, otevřený, přívětivý projev nebyl proveden či uskutečněn pouze z části, ale my nyní musíme se chovat solidárně, musíme také využívat nástroje, o kterých jste se zmínil, a to střednědobě i také dlouhodobě, aby se zlepšila tato dramatická situace, a my jako frakce jsme vždy chtěli vytvářet komplexní rámec, který bude obsahovat veškeré vaše návrhy. Mnoho zemí se na nás dívá, neměli bychom věřit falešným iluzím neměli bychom reagovat na krizovou situaci pouze racionálně, měli bychom zabránit také budoucím tragédiím. Přeji vám všechno nejlepší ve vaší práci, paní Toja. Ano, no. vážený pane předsedo Junckere, vy jste řekl, že e, nyní není běžná doba pro Evropskou unii. To je opravdu mimořádná doba, potřebujeme také mimořádné vedení. A ten, kdo má vedoucí roli, ten na sebe bere zodpovědnost a píše dějiny. o to dnes v dějinách Evropy jde. Ještě jsme nepřekonali hospodářskou a sociální krizi a e, e máme zde další události, nestabilitu a konflikty eh, poblíž Evropy, které vedou k hromadnému uprchlictví. Potřebujeme silné vedení, tak abychom šli společnou evropskou cestou a překonali určitou průměrnost a egoismus a nacionalismus určitých zemí, ale jsou to některé země, které vlastně se dostaly dohromady díky evropské solidaritě. Domníváme se, že je opravdu důležité reagovat odvážně a včas. Evropa často eh, byla aktivní, ale musíme být ještě aktivnější, protože bylo, to bylo často spožděně. Vážený pane předsedo komise, eh, hroutí se nám zde dvě iluze. Dublin 2 Toto nařízení se v podstatě zhroutilo a Řecko a Itálie nadále přijímají obrovské množství uprchlíků, ale opravdu nyní potřebujeme výraznější financování pro integraci migrantů a je třeba opravdu zavést to povinné přerozdělování. Komise má pravdu, je třeba to zrealizovat. V Řecku Přijímáme celou řadu úprchlíků na našich ostrovech, na ostrově Kos, na ostrově Lesbos. Jsou to sta tisíce rodin, které přicházejí se svými dětmi. A my také víme, jaké to je být uprchlíkem. My jako Evropané musíme zabezpečit své hranice a přijímající země musí být připraveny, ale také se hroutí další věc, protože populismus nemůže nabízet řešení. V Řecku je mnoho lidí, kteří eh, považují za nejvyšší prioritu nové vlády. Jsou reformy. Je třeba, aby vešla, zešla stabilní vláda, která bude garantovat stabilní prostředí v rámci reform. Samozřejmě se nemůžeme vrátit na cestě zpět a s pomocí EU to zvládneme tak, jako to zvládlo Španělsko, Portugalsko, Irsko. Děkuji. Ano, prosím řečníky, aby dodržovali řečnickou dobu, nechci nikoho připravovat o slovo, ale když budete zdvojnásobovat svou řečnickou dobu, tak vás o něj musím připravit. Garcia Perez na minutu. Děkuji vám. Takže eh, titulky z června 2015 Evropa selhává ve snaze rozdělit si uprchlíky. Ehm, Španělská odmítá kvóty. Je pravda, že to byla právě národní sobectví a egoismus, které nám eh, dalo překážky do cesty, když jsme se snažili v uplynulých letech eh, řešit uprchlickou krizi. Ale samozřejmě musíme řešit ještě další zásadní problémy. Evropa se nedostane z krize a neobnoví růst, pokud neinvestujeme i do jiných oblastí. Proto vítáme první kroky první fázi Junkrova plánu. Ale kde je ta sociální Evropa? Kde je ten boj s nerovností? Jak to bude s iniciativami eh, ohledně minimální mzdy, minimální odměňování? A jak je to s eh, rovným zacházením mezi muži a ženami a sociálním dumpingem? Bohužel čas běží a Evropa nebude, nebude dále čekat. Pane předsedo, dámy a pánové, Eh, jste výrazně investovali do zvyšování povědomí o tom, odkud pocházíme, kdo jsme a kam kráčíme. A to bylo správné a nezbytné. Myšlenka Evropy, politického projektu Evropské unie, to je náš pracovní program. Nacionální egoismus, malomyslnost, nedostatek upřímnosti, rozpor mezi slovy a činy, nedostatek rozhodnosti, to jsou naše problémy. Je to na nás. Eh, když budeme chtít a když si to uvědomíme, tak zvládneme všechny tyto výzvy, které byly zmíněny. A v mnoha státech vidíme signály, které nám dávají odvahu a naději úspěšná spolupráce občanské společnosti, neziskových organizací a angažované veřejnosti. Uprchlické vlny v Řecku, hlad a další, to jsou fakta. Fakta, která která přispívají k rozvíjení a musí se stát rozvojem společné obrané i sociální politiky Evropy. Děkuji a nyní pan Niedermüller. Děkuji vám. Dámy a pánové, změna byla vždy hnací silou Evropy. To, jak se přizpůsobujeme novému světu. A tato uprchlická krize vyvolala situaci, kdy se buď změníme a to nás posílí, pokročíme vpřed, překonáme situaci. Další alternativa je, že opustíme naše základní hodnoty a tím i se vzdáme naší budoucnosti. Tohle už nemůžeme dál strpět, máme špatné kompromisy, zastaralá pravidla a vedoucí představitel, kteří nedrží slovo. Nemůžeme tolerovat, aby uprchlíci přespávali eh, po, po straně silnic a na nádražích, aby se stávali obětí převaděčů. Potřebujeme novou iniciativu, distribuční klíč, ale to je pouhý začátek. Máme obrovskou zodpovědnost a žádný čas na zbyt. Musíme se spolehat na vyšší solidaritu v Evropě a e, solidaritu e, můžeme očekávat, pokud ji ukážeme sami. Na tom přece Evropská unie spočívá. Pane předsedo, pane předsedo komise, otázka imigrační krize přináší nám Evropanům také výhody. Tato otázka se týká nás všech nejenom u této kapitoly, také u jiných kapitol se hovoří o tom, že potřebujeme více Evropy. A proto také se zmiňuji o ekonomickém tématu, který se týká eh, různých zemí. To je Španělsko, Portugalsko, Irsko a další země. My, naše země, udělali velké úsilí, abychom se dostali z krize. A v Portugalsku náš eh, premiér navrhl, aby vznikl mechanismus, se symetrickými šoky, který by eh, vypadal tak, že by, se, že by vznikl společný podpůrný po fond pro nezaměstnané. Jak se na to díváte? A nyní přejdeme ke Catch a mohou dát slovo pouze šesti řečníkům a já je žádám o dodržení časové lhůty. Pan Kristofasen. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat předsedovi Junkrovi za pozitivní eh, roli při překonání řecké krize. V Řecku dochází k následujícímu vývoji. Eh, Nová demokracie, moje strana, také se otevřela a bude Eh, otevřena spolupráci se Syrizou po volbách, ale ekonomická krize u nás nadále vládne. A jestliže po volbách se ukáže, že dokážeme krizi lépe zvládat, tak na to potřebujeme také podporu pana Junckera a institucí, abychom měli flexibilní politiku v oblasti zdaňování zemědělců malých a středních zemědělců a turistického ruchu. My musíme postupovat postupovat důsledně, ale daňová politika musí být uvolněnější tak, aby podpořila také hospodářský růst. Pan Blanco, prosím. Gracias, señor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. V této rozpravě je důležité slyšet, aby zazněl uh, hlas sektoru v krizi. Slyšíme tu hlas zemědělců, kteří si přijí férové ceny za jejich produktu, produkty, zejména tedy eh, producenti mléka, mléčných výrobků. Pokud eh, nezazní nějaká odpověď komise, to znamená minimální intervenční ceny, pak mléčný eh, sektor a tisíce hospodářství v Galicii a jinde prostě zmizí z povrchu zemského. Musíme proto nechat zaznít hlas a vyslechnout hlas těchto zemědělců z ulic. Musíme jim víc, vít vstříc v naší odpovědi a Evropská komise by s tím měla neprodleně něco udělat. Měli bychom stanovit minimální výkupní intervenční ceny. Pan Marias. Vyslechli jsme si projev pana Junkra a myslím, že mu by mohl a vidět i Fidel Castro. Hovořil jste o situaci v Řecku a 30 miliard eur, ten balíček, že přispívá Řecku, ale to jsou prostředky, na které Řecko stejně má nárok na základě strukturálních fondů EU 2014 až 2020 a pan Juncker se také ukázal jako cynický zástupce Evropy občanů a vyhrožoval řeckým občanům, eh, pokud nepodepíší třetí eh, úsporný program. Pane Juncker, měl byste přestat jednat jako zástupce trojky a neokolonialismu Evropy pod vedením Německa. Vaše Eh, Rozby u nás nejsou účinné, měl byste to pochopit co nejrychleji vy i komise. Není přítomná? Gracias, presidente. Señor Juncker, yo no le voté hace un año. Hoy le... Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo Juncker, my jsme vás před rokem uh, zvolili. Já jsem uvítala váš dnešní projev. Uh, protože jste hovořil o věcech, které leží Evropské unii na srdci. Jsou tu ti, kteří hledají různé eh, výmluvy a záminky. Jsme svědky národního egoismu, mm, čelíme migračním tlakům a mm, krize začíná být eh, stále vážnější. Občané potřebují, aby někdo dal eh, prokázal skutečné vedení a nejen slova. Jinak vznikne toxický začarovaný kruh vedoucí k populismu, a k ještě větší nezodpovědnosti v členských státech, jako je Spojené království nebo Maďarsko. To začíná být závažné. Všichni se musíme zjistit své zodpovědnosti a můžete se na nás spolehnout, až nás budete potřebovat. Děkuji a nyní má slovo paní poslankyně Forenca. Pane předsedo, dnes dopoledne jsme zažili historickou debatu. Nemůžeme si dovolit argumentovat pokrytecky. Myslím si, že rozlišování migrantů, uprchlíků, ekonomických uprchlíků je umělé. Myslím si, že lidé utíkají před válkou, před nestabilitou, před eh, hladem. My jsme také tuto situaci spolu zavinili. My tady hovoříme o krizové situaci s neuvěřitelnými následky. Jsou to proudy lidí jsou to lidské životy. Na strukturální politice se musí také něco změnit. Musíme hovořit o nové um, asilové politice, o novém evropském občanství. Jde o to, jak budeme odstraňovat a strhávat zdi a jak postupovat dál. Paní Luňák. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo komise, musím se přiznat, že dnes na mě výrazně zapůsobila valná část vašeho projevu. Eh, u té typu tam se já a zelení lišíme ve vašem návrhu, v té typu nic nebude, té typ je třeba zastavit. Ale ta první část vašeho projevu o solidaritě s uprchlíky a o tom, že nyní musí konečně učinit činy, členské státy si zaslouží respekt. Bylo vidět, že to myslíte vážně. A je to vážné, že je nenormální snižovat prostředky na rozvojovou spolupráci. Že zde máme finanční a materiální možnosti pomáhat těm, kdo prchají před válkou. A že to myslíte vážně v té otázce, že uchazeči od a, o azyl od prvního dne podání žádosti mají mít možnost pracovat a vydělávat peníze. Myslím si, že jako předseda Eh, vlády jste to ještě eh, nechtěl, ale doufám, že nyní vás budou následovat ostatní předsedové vlády. A potřebujeme předsedu rady, který bude sedět zde s námi, když se o tom zde diskutuje. A ne, kdo eh, vlastně hájí ty, kdo tento rozvoj brzdí, ale někoho, kdo bude rozvíjet solidární Evropu. Děkuji. Děkuji vám, paní Luňáček. Na závěr rozpravy dávám slovo panu Junkrovi, předsedovi komise. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Já jsem hovořil tak dlouho, že nyní to přání eh, předsedy, že nemám hovořit příliš dlouho, budu respektovat plném rozsahu. Zase mi to podaří je jiná otázka a i e, předseda komise může být přerušován předsedou Evropského parlamentu, rád se podřídím těmto pravidlům. Dovolte mi několik málo věd na závěr této rozpravy. Chci poukázat na tom, že není pravda, že by zde nebyla zastoupená rada a předsednictví. Je zde e, minister z Lucemburska, Eh, minister pro pracovní záležitosti, který měl dlouho v gesci otázky migrace. Takže pokud v lucemburské vládě někdo je, kdo o této problematice něco ví, tak je to zde přítomný předseda rady. A já jsem také velmi rád a vděčný, že jsem přišel. A za druhé, nemám náladu vést řeči eh, typu obhajoby. Není korektní kritizovat pana předsedu rady Tuska, že zde není. Já přece nejsem jeho mluvčí. Ale kde byl tedy v posledních letech pán Fan Rompuy, když se o tomto tématu diskutovalo? Toto je diskuse mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. A takto je to také stanoveno v dohodě mezi komisí a parlamentem. A s panem Tuskem jsem velmi dlouho diskutoval o svém projevu v uplynulých týdnech, protože ten projev nevzniká jen tak. Kdyby jen tak vznikl, tak by asi takto ani v dané situaci nevznikla. Pan Tusk je nyní v Turecku a Turecka se přece tento problém výrazně dotýká, ten problém, o kterém zde diskutujeme. Přítomnost pana Tuska v Turecku je důležitější než eh, přítomnost předsedy rady na rozpravě mezi komisí a Evropským parlamentem. Ano, tak tomu opravdu je. A já jsem s předsedou Evropské rady připravil eh, tuto eh, rozpravu, eh, který je nyní v Turecku, takže já opravdu se domnívám, že jeho kritika jeho osoby opravdu je nesprávná a nepřiměřená. Co se týče Řecka. Takže vzhledem k tomu, že několik eh, z vás pokázalo na tento problém, tak eh, samozřejmě, že mm, tu bude tato možnost využít strukturálních fondů, ale samozřejmě, že eh, tady je otázka absorpce těch fondů, které jsou k dispozici vládě, tak jak to bylo učiněno Eh, předsedou sem byly eh, dány všechny prostředky eh, komise k absorpci této krize. Tak, aby Řecko bylo schopno, nebo to, co už mělo udělat řadu let a co neudělalo v předchozích letech, i měsících. Samozřejmě já akceptuji kritiky, pokud jde o Řecko. Neříkám, že ten program je vyloženě estetickým příkladem, který hodným následováním, ale eh, my jsme eh, vypracovali studii o sociálních dopadů a o tom tady nepadlo ani slovo jinak samozřejmě, kdyby nebýt toho, tak byste mohli eh, kritizovat Evropskou komisi, ale není to pravda. Eh, jinak eh, musíme samozřejmě uvažovat politicky. Pokud, pokud bude vyšší úroveň DPH, která se bude aplikovat na restaurace, na, řekněme, řetězce ehm, stravovací, museli jsme se rozhodnout tedy jako politici k tomuto rozhodnutí. Ale eh, předseda eh, Evropské komise eh, také navrhl snížení rozpočtu na obranu, což Řecko samo ze své strany nenavrhlo. Když se Eh, podíváme třeba na eh, eh, regulaci toho sektoru těch rejdařů, tak rovněž to byla další věc, kterou Řecko nenavrhlo. Museli jsme prostě dvě hodiny strávit, tím, abychom Řecku vnutili zdanění těch, kteří jsou mezi těmi nejbohatšími. A to nebyl, to nebyl pan Cipras mimochodem. Ano. Vy samozřejmě posloucháte vždycky jenom jednu stranu, ne druhou, ale eh, vy pak řeknete, že zasahuji do vnitřních otázek Řecka. A to já nechci, takže už o tom nebudu dále hovořit. Jinak já eh, vyzdvihuji eh, některé eh, pozitivní eh, návrhy, které vzešly eh, v posledních dnech ze strany pana eh, tedy v posledním období ze strany pana Ciprase, předtím, než, než odstoupil. A pokud jde o X3, tak kdyby tam komise nebyla, tak ten program uspůsobení, přizpůsobení by byl ještě mnohem těžší, mnohem přísnější, než jaký teď máme. Nebo jaký jsme až do posud uzavřeli. A chci tady vyzvihnout i eh, další státy, Irsko, Portugalsko, Španělsko, Lotyšsko, které ukázaly výsledky, to znamená, které ukázaly, že pokud provedeme dobré reformy, tak se výsledky dostaví. A je to lepší, než když tyto reformy neprovedeme. Nicméně já naslouchám tomu, co říkáte, nejsem naivní. Ano, já říkám, že opravdu tuto dohodu o volném po obchodu potřebujeme. Podmínky vyjednání této dohody určuje jak komise, tak i jednání mezi členskými státy. Ale tento přístup říkat, že tuto dohodu nepotřebujeme, tak k tomuto přístupu se nemohu připojit. My bychom měli opravdu dobře a moudře vyjednávat, ale my tuto dohodu potřebujeme a tato dohoda také vznikne a bude fungovat za podmínek, které odpo odpovídají evropskému duchu. A nyní k zemědělství. Eh, to tom bude někdy někdo hovořit a proto se také zmiňuji o tom, že se cítím zavázán a povinen evropským zemědělstvím, neboť také já jsem vždy bránil evropskou zemědělskou politiku, protože Evropa bez krajinářů, zemědělců, vinařů by nebyla Evropou, ve které dnes žijeme. Nyní nemůžeme nechat uh, zemědělce na holičkách a Evropská komise přispěje k tomu, aby krize v mléčném sektoru, protože to je krize, která ohrožuje skutečně jejich existenci, tak proto se budeme snažit o e, zlepšení této krize a nyní jsme předložili určité návrhy na, k řešení této krize. Já vám děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi věnovali pozornost tak dlouho. Děkuji vám. Já bych vám chtěl srdečně poděkovat, pane Junkře, za váš projev a nyní se dostává